uno Così sta È specificato nella pianta della Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir möchten anfangen. Vážené dámy a pánové, chtěli bychom začít. Dneska máme omezený čas k dispozici. Srdečně vás vítám na tomto slyšení. Vítám také pana komisaře, dále vítám zástupce litevského předsednictví, vítám kolegy a kolegyně, kteří mají zájem na tomto slyšení. Jedná se o úřední kontroly eh, potravinového řetězce. Zabýváme se tady zdravím eh, zvěře a eh, také potravin, ale potřebujeme také vyrovnaný vnitřní trh. Aby to všechno bylo vyrovnané, dostává unijní právo celé řadu, celou řadu harmonizovaných předpisů. Eh, pojem potravinový řetězec není zdaleka starý a také tady se používá v širokém slova smyslu. Potravinový řetězec zaujímá a zaobírá se všemi procesy, které se týkají potravin, počínají jejich výrobou, manipulací a také spotřebou. Rada a příslušné nařízení vytvořila eh, příslušný rámec pro provádění těchto úředních kontrol. Eh, Evropská komise se teď před, zabývá předloženým návrhem nového nařízení. Toto nařízení, stejně tak jako řada sektorálních e, právních aktů, by měla tedy by mělo nařadit, zahr, nahradit celou řadu sektorálních aktů. Výkonné používání EU systému úředních kontrol je především velice důležitý pro dovoz a vývoz EU. Komisní návrh je součástí balíčku, kterým tedy AKY v oblasti zdraví zvířat, zdraví rostlin, eh, rozmnožovací materiál a další eh, mají za úkol tyto oblasti zmodernizovat. Těší mě, že tady mohu uvítat celou řadu zástupců ze zprávy, zdravotní praxe a také ze strany spotřebitelů cílů. Nejprve bych tedy předala slovo zpravodaji Mario Pirolo, který tedy eh, přednese zprávu, kterou eh, sestavil eh, ohledně tohoto návrhu. Prosím, máte slovo. E Děkuji vám, paní předsedkyně, budu hovořit jenom krátce abych vás neokrádal o čas, ani abych, vás ne, abych neokrádal o čas experty. Jenom bych rád poděkoval všem řečníkům a účastníkům tohoto slyšení k tak významnému tématu, kterým jsou úřední kontroly. Poprvé v, jedin, v, jedno, v, jed, v jediném eh, textu, v jediném předpisu budeme mít celý Eh, potravinový řetězec. Děkujeme panu komisaři Borgovi a litevskému předsednictví za práci na tomto složitém legislativním návrhu. Sektory, které se zabývají tímto návrhem, eh, jsou početné. Dnes zde všechny nejsou, ne proto, že by byly méně důležitý, ale, důležité, ale je to kvůli tomu, že není dostatek času. Rád bych zdůraznil, že potravinářský řetězec je druhý nejvýznamnější a největší v Evropské unii, protože dává eh, Eh, práci více než 48 milionům osob, eh, osob a eh, ročně obrat je 490 miliard euro. Potravinářský řetězec, potravinářské řetězce v Evropě musí splňovat nejnáročnější podmínky na světě. Ale i když máme dost náročný legislativní rámec, Během let se objevily skandály. Posledním takovým skandálem bylo koňské maso. A e, tato, tento předpis má za cíl harmonizovat a zjednodušit normy kontrol. Chtěl bych poblahopřát DG Sanko za vykonanou práci, která byla určitě obtížná a která nám umožnila eh, vypracovat tento nový návrh. E, nařízení 882 z roku 2004 dává členským státům manévrovací prostor a v budoucnu, jakmile to bude možné, je, se budou e, definovat aplikovatelné normy. V tomto smyslu si vyslechneme, e, je možné tento text ještě upravovat a vyslechneme si tedy názory expertů. Jsem přesvědčen, že dnešní příspěvky a diskuse s experty a zástupci evropských asociací a kompetentních úřadů nám umožní podrobně pohovořit a zamyslet se nad tématem, o kterém teď diskutujeme, a rovněž se seznámíme se stanovisky, která se e, budou muset potom aplikovat ve schválených normách. A tato perspektiva nám umožní identifikovat závady a zjistit, jakým způsobem je napravíme. Děkuji kolegovi Pirol. Další slovo má paní Brita Reimers. Děkuji za slovo, milí, komis, milí kolegové a kolegyně, pane komisaři. Eh, kontrola potravinové řetězce by měla být zjednodušena a ujednocena. Dopady a účinnost kontrolních systémů se musí zlepšit, to jsme mohli v posledních letech konstatovat a proto tedy aktivita komise je opravdu velmi vítaná. Musíme dát eh, pozor především na to, abychom dodržovali všeobecná práva v oblasti potravinářského průmyslu. Musíme také pracovat na zvýšení důvěry eh, spotřebitelů, musíme ovšem dodržovat všechny body důležité pro kontrolu a musíme také zajistit důvěru třetích států v naše kontrolní systémy. To je důležité především pro exportéry evropských eh, produktů. Musíme také dohlédnout na to, aby bylo chráněno veřejné zdraví. Je třeba eh, vnímat státní úkoly. Samozřejmě plnění těchto úkolů musí zajistit stát a to znamená, že je třeba zajistit tyto kontroly potravin, ale nesmíme je přetěžovat, musíme najít v zdravou rovnováhu. Proto vítám také tu skutečnost, že tady máme opravdu mnoho odborníků, které si budeme moci vyslechnout, abychom si udělali dobrý obrázek o tom, co se dá na předložených textech zlepšit, jak můžeme přispět k tomu, abychom společně dospěli k výsledku, který bude uspokojí pro všechny, abychom mohli také obnovit důvěru nebo upevnit mít důvěru především to, eh, tuto důvěru velice silně potřebujeme. Proto se velmi těším na diskuzi a těším se také na průběh dnešního odpoledne. Přeji mnoho úspěchu. Děkuji Britě Reimers. Dále předávám slovo panu Davidasovi Kliučkancisovi, zástupci předsedy pracovní skupiny Rady pro úřední kontroly. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane řediteli Pirilo, vážení členové výboru, dámy a pánové, v prvé řadě bych chtěl jménem litevského eh, ministra eh, pana eh, Jukny poděkovat za pozvání na toto velice důležité slyšení a omluvit ho. Jak víte, zápasí v současnosti Litva s zákazem Ruské federace, který uvalila na mléčné produkty a e, náš ministr musí řešit tuto problémovou situaci a e, požádal mě, abych ho dnes zastoupil a e, doložil ten význam, který přikládáme k tomuto dokumentu a jako výraz zájmu, s nímž sledujeme vaší práci. Máme od členů tohoto výboru předběžné připomínky, také nás zajímá názor všech zúčastněných stran, včetně těch, které se zúčastnily o obdobné eh, události, která byla eh, organizována za irského předsednictví a eh, známili jsme se tedy s hlavními body tohoto návrhu. Tento návrh je součástí celého balíčku, který se týká e, zdraví zvířat, e, rostlin a e, výdajů na potraviny a krmiva. Bylo to poprvé předloženo v květnu. Usilujeme o zlepšení a zmodernizování stávající legislativy velice důležité jsou úřední kontroly kontroly eh, v oblasti ochrany rostlin, ochrany eh, Eh, reprodukčního materiálu ochrany zdraví zvířat. Tento balíček je pro naše předsednictví nesmírně důležitý. Za našeho eh, předsednictví se budeme snažit dosáhnout s tímto balíčkem maximálního pokroku při jednání v radě. Zejména jsme eh, se zabývali zejména návrhy, které se týkají výdajů a tyto návrhy by měly být záhy přijaty. Co se týče návrhu úředních eh, kontrol eh, jsou eh, předmětem technického přeskumu. Naše předsednictví se domnívá, že potřebujeme ještě určitý čas pro diskuze, protože je to součást balíčku, je podstatné, abychom zajistili soudržnost v různých textech a potřebujeme také čas pro interní konzultace s členskými státy. Obávám se proto, že se nám eh, nepodaří eh, eh, Eh, naplnit eh, mandát k vyjednávání ke konci tohoto roku, ale budeme se snažit, abychom eh, pokročili na radě, jak to jenom bude možné. Naše předsednictví chce zůstat v kontaktu s vámi, pane Pirilo. Budeme vás informovat o pokroku prací na radě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Kliunčinskasovi za tuto velice zajímavé prezentaci a dávám slovo dále panu Tonio Borgovi. Sure. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové. Vítám tuto společnost, abychom hovořili o, této, o tomto závažném předpisu. Nejde totiž jenom o jediný předpis, jde o celý balíček, který eh, zahrnuje zdraví zvířat, zdraví rostlin i materiálu rostlinného, i eh, živočišného, eh, úřední kontroly a také řízení nákladů. Úřední náklady jsou zcela zásadní, když chceme, aby eh, naše reputace jako regionu ve světě neutrpěla, když hovoříme o bezpečnosti potravin. Eh, by došlo k několika skandálům a incidentům, takové věci se stávají. Pravidla jsou. Pravidla platí, ve členských státech, ve všech sektorech zemědělsko-potravinářského řetězce a je důležité, aby členské státy plnily eh, své povinnosti, pokud jde o kontroly a inspekce prostřednictvím příslušných systémů. A jak víte, 6. května tento balíček byl eh, předložen. eh, určitě znáte jeho eh, o jeho obsah a když jsme se zmínili o skandálech, pan Pirilo eh, se o nich zmínil, tak tento balíček jsme i eh, pozměnili, abychom zareagovali z právního hlediska i na skandály, protože jde o otázky podvodného jednání. Takže poprvé navrhujeme legislativu, ve které členské státy používají nebo zavádějí pokuty a penalizace pro budou, případ budoucích incidentů. A ty eh, sankce musí být takové, aby eh, vyrovnali nebo aby, byli, aby odpovídali tomu nezákonnému obohacení nebo zisku, který mohou mít eh, ti, kteří eh, nedodrží předpisy. Takže eh, když vezmeme ty skandály, budeme tady mít testování DNA a je to eh, například i pro, proti Eh, pro, eh, proti zánětlivým léku, léčivům, která se taky mohou objevit v potravinářském eh, řetězci. My, když jsme dělali test testování DNA na doporučení. Prakticky všechny členské státy šly až za doporučený počet kontrol. Takže bylo doporučeno 150 testů a e, země dělali 800. Spojené království e, kontrolovalo e, všechny poražené koně například. To bylo velmi pozitivní. A teď máme právní nástroj, řekněme, eh, který eh, dává, eh, který dává příležitost komisi a členským státům reagovat a na, třeba konkrétně na tento skandál s koňským masem. Pak je tady další věc, kterou bych chtěl objasnit, protože si myslím, že o tom se bude taky diskutovat v institucích i mimo. Jde totiž o některé věci, které z toho vyplývají z této legislativy, především financování a pak ta kontroverzní otázka aktů v přenesené pravomoci. Pokud je o financování, tak mohu říci, že udržitelnost systému v Evropské unii a těch národních eh, kontrolních služeb teď je v sázce. Nemůžeme si dovolit nějaké škrty ve schopnosti eh, a v kapacitě členských států provádět eh, kontroly. Eh, už se objevila určitá varování v souvislosti s krizí, která vede ke snížení úrovně kontrol v některých členských státech. A nemusím říkat, proč je to riziko nejenom pro bezpečnost spotřebitelů, ale prostě pro všechny. Takže, eh, kon, takže poplatky za, eh, za Eh, kontroly a jejich rozšíření eh, na všechny aktéry je správné, protože fakt je, že eh, úřední kontroly v celém řetězci představují přidanou hodnotu. Vím, že samozřejmě to povede k diskusím o zvýšených nákladech, o in, v kontrolních službách, které mají tedy tyto kontroly provádět, o tom, jak se dělají a tak dále. Ale chci pochybnosti, které mohou vzniknout, rozpět Eh, rozptýlit tím, že řeknu, že jde o kontroly, eh, které se týkají všech sektorů a nebudou se provádět eh, izolovaně a není možné je vidět izolovaně. To, co navrhuje komise, pokud jde o kontroly a poplatky, jsou silnější požadavky, pokud jde o, nebo větší požadavky, pokud jde o poplatky pro větší odpovědnost jak firem, tak občanů. A e, občané i firmy budou mít přístup k údajům a budou vědět, jak e, ty kontroly jsou financovány, jak se poplatky, které platí, e, používají a bude možné efektivně využívat těchto finančních prostředků. Takže vybírání povinných příspěvků v potravinářsko, v zemědělsko-potravinářském řetězci nám umožní eh, udrž, zajistit udržitelnost systému kontrol a bude to vycházet z lokálních rozpočtových eh, systémů a paralelně eh, společně s tím rozšířením povinných eh, poplatků se zvýší odpovědnost kontrolních orgánů, pokud jde o plnění jejich povinností. Každopádně ale makropodniky ve všech eh, oblastech ne mikro, pardon, mikro Eh, podniky eh, v celém zemědělsko-potravinářském řetězci eh, budou osvobozeny od těchto poplatků. A to právě je umožněno díky aktům přenesené pravomoci. Komise už Eh, používá nebo navrhla eh, akty v, pravom, v eh, delegované akty v pěti, šesti sektorech, ale byly schváleny pouze v jednom a zároveň v národních parlamentech, kde se dele, schvaluje delegovaná legislativa, tak obvykle všechno toto je doprovázeno řadou podmínek Eh, anglický právník napsta, napsal knihu, je to právník, který se zabývá ústavním právem a e, hovořil o tom, že legislativa e, dala, sv, obalila svaly e, kostru e, a hovoří o e, delegované legislativě, protože jde o Eh, realizaci nebo implementaci legislativy a ne, při, a ne příliš velkému zatěžování eh, zbytečnými eh, dodatečnými předpisy. Jde o to, aby všechno bylo v takzvaném mateřském nebo rodičov, mateřském zákoně a tím budeme mít flexibilitu proto, abychom adaptovali e, vývoj podle potřeb. A na základě Lisabonské e, smlouvy vidíme, že na stejné úrovni jako rada, má parlament daleko větší možnost kontroly, pokud jde o a ty v delego, eh, předesené pravomoci. Takže pokud jde o nová rizika, která se mohou objevit, prostřednictvím eh, této delegované legislativy můžeme reagovat na situaci, která vznikne. Samozřejmě je to také záležitostí eh, spolu legislativy a samozřejmě nechceme eh, zrušit eh, aktiv přenesené pravomoci. A dovolte, abych pohovořil ještě o dalších výhodách tohoto návrhu. Jsou to především hraniční kontroly. Dostali se ke mně stížnosti na to, že někdy jsme přísnější vůči těm, kteří produkují uvnitř Evropské unie než jsme na ty, kteří produkují mimo Evropskou unii a dovážejí do Unie. V této souvislosti chci říci, že budeme mít prostředky na kontroly lépe alokovány, pokud jde o operátory. Takže eh, kontrol, eh, prvky, které jsou podřízeny kontrole při vstupu do Evropské unie, budou moci eh, využít jednoduššího mechanismu, který bude vycházet čistě z hodnocení rizik. Ta, ty postupy budou jednodušší, bude jednotný dokument elektro, a ten bude elektronický. Takže eh, kontrolní eh, systémy na eh, našich hranicích se budou vycházet z rizik která mohou přijít z třetích zemí. A toto je spojeno s opatřeními proti podvodům. A tím dokončím své vystoupení. Spotřebitelé a e, férové firmy musí mít e, jistotu, že s se budou provádět eh, eh, příslušné kontroly, které se budou zaměřovat na případné nedodržování pravidel eh, Evropské unie a na podvody. A jak ukázaly skandály, které jsme zažili, je řada možností podvodních akcí na které je těžko reagovat ex post. A jak jsem říkal, eh, finanční eh, opatření a ta, eh, ty pokuty, které budou zavedeny, budou takové, že se nebude vyplácet podvádět. Takže toto všechno je zaměřeno na to, aby evropský regulační model mohl platit vlastně celosvětově. Takže závěrem bych chtěl říci, že jakmile bude e, dokončen tento legislativní e, balíček. Budeme z něho mít velký prospěch a chtěl bych e, připomen, poděkovat zpravodajům a ujistit je, že moje služba je jim plně k dispozici. To je opravdu emoční téma. Pokud jde o bezpečnost potravin, je to vždycky emoční téma pro občany Evropy a proto samozřejmě první otázky se týkají vždycky skandálu. My můžeme eh, si klást otázku, jak přispět k tomu, aby k takovýmto skandálům v oblasti výroby masa nedocházelo. Vždycky tady vzniká otázka, je třeba najít eh, také určité vyváženost a správně používat akty přenesené pravomosti. Když o nich budeme diskutovat, tak je to opravdu velice citlivé, ale podle toho, co jste tady řekli, je jasné, že jsou tady jasná politická zadání a pokud něco takového neexistuje, tak je třeba předpisy vytvořit a komise se podle toho musí a může řídit. Proto je také důležité, abychom tady politicky o tom diskutovali a vedli i spory. Témata, milí kolegové, kolegové a kolegyně jsou vlastně na stole a je to opravdu velice rozsáhlé téma a těší mě, že je tady mnoho specialistů a znalců a máme tady tu úlohu v našem předsednictví trošku rozdělenou a teď bych předala slovo panu Horstu Schnellhartovi, který bude moderovat a komentovat tuto druhou část našeho dnešního odpoledne, protože je spolu s pro tuto téma. Mnohokrát děkuji, paní místopředsedkyně, dámy a pánové, také já vás tady srdečně vítám na tomto slyšení. Děkuji také panu komisaři za to, že přišel. Děkuji také zpravodajům. Je to opravdu velice důležité téma a než k němu přistoupím, tak jedna stručná připomínka na adresu aktů přenesené pravomoci, pravomoci. Pan komisař to tady jasně řekl. Já si myslím, že můžeme splnit přání pana komisaře, když říká, prosím vás, neomezujte ta, ty akty v přenesené pravomoci, ale my máme také přání, aby formulace, která spadají pod aktiv přenesené přenesené pravomoci byla opravdu, ty formulace byly tak jasné, aby nedocházelo k žádným překvapením, tedy jasně formulované zaměření, co vlastně ty aktiv přenesené pravomoci mají znamenat. Dámy a pánové, je to opravdu velice rozsáhlé téma. Důvody pro tento nový systém kontrol, těch je opravdu hodně a máme to tady opravdu velice obsáhlou záležitost se schvalováním tohoto balíčku je třeba provést také určitou revizi, ke které také došlo. Já si myslím, že je to opravdu velice rozsáhlé téma. Očekávali jsme, že toho bude trošku méně, ale uvidíme, eh, jak bude potom probíhat diskuze v parlamentu a jak budou ty návrhy nakonec vypadat. Máme tady e, několik řečníků. Nejprve tedy e, bych chtěl říci, kdo tady bude vystupovat. Je to pan Erik Pudelet, ředitel bezpečnost potravinového řetězce, e, generální ředitelství Sanko, potom pan Michal Skanel, ředitel potravinového veterinárního úřadu, Dále tady je pan doktor Martin Hartmann, předseda Německého združení úředních veterinárních lékařů. Eh, dále doktor Silvio Borelo, který bude hovořit v tom pořadí, které tady bylo uvedeno. Generální eh, ředitel Ministerstva zdravotnictví Itálie a generál, z generálního ředitelství pro zdraví zvířat a potraviny Itálie. Doufám, že jsem to řekl správně. Dále tady je John Barnes, vedoucí útvaru pro kontrolu místních orgánů a komunikaci s nimi ze Spojeného království. Doktor Loik Evan ale nepřijel. Uh, je to zástupce ředitele pro evropské mezinárodní záležitosti v oblasti zdraví generálního ředitelství pro potraviny ministerstva zemědělství a dámy a pánové. Předem před eh, těmi poradami k tomuto slyšení jsme hovořili také s kolegy z USA a Kanady. Hovořili jsme o současných eh, předpisech, na kterých se pracuje. Bohužel tedy eh, nemůžeme tady mít mezi námi zástupce ze Spojených států Jedná se vlastně o to, že eh, nejprve by se mělo, měly ty, ta témata probrat, ovšem dále je zde ještě eh, zástupce eh, který připravil prezentaci ve formě videa. Těší mě, že také dneska je tady ještě další zástupce, jehož jméno bohužel neumím správně vyslovit. Je velice pěkné, že jste k nám dorazili a že se účastníte otevřené diskuze, která bude po prezentaci následovat. Dámy a pánové, tak teď budeme postupovat podle daného pořadí a prosím tedy slovo má pan Erik Pudele. Předávám mu slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Mám poněkud nepříjemný úkol a to, že bych měl udělat ve své PowerPointové prezentaci určitý přehled toho, co vlastně stručnější řekl pan komisař. Já jsem připravil asi 30 průsvitek, ale omezím se pouze na 10, protože nemám k dispozici tolik času. U nového nařízení jde o nové znění eh, stávajícího nařízení z roku 2004. O devět let později pokládáme za rozumné, abychom eh, přeskoumali toto nařízení z roku 2004 vzhledem ke kontrolám, které kolegové provádějí. Ale samozřejmě v důsledku nejrůznějších eh, skandálů, k nímž došlo během tohoto devítiletého období. Musíme se zmínit například o skandálu s koňským eh, masem, dále o výskytu Šerichie Koli v Německu. Eh, to způsobilo asi 45 obětí na životech a bylo eh, infikováno velmi mnoho osob, eh, které nyní závisí na dialýze. A ten původce přišel z Egypta, jak se nakonec ukázalo v roce 2002 eh, došlo k další krizi, která hrála důležitou roli. A mnohdy došlo k kontrolám a ty se týkaly také mikropodniků, v nichž pracovalo asi 12 osob. To se týkalo toho německého podniku, o němž jsem hovořil. Byl to opravdu malý podnik a e, mělo to značné dopady na veřejné zdraví, takže cílem této nové úpravy je rozšířit působnost předcházejícího rámce. Celý potravinový řetězec musí být součástí, protože doposud byly některé části z něho vyňaty, osiva, pesticidy a podobně. Chtěli jsme vytvořit určité zásady kontrol ve všech těchto sektorech Chtěli jsme zavést něco, co tu doposud nebylo. A pokládáme tento prvek za velice podstatný a týká se to kontrol, které nejsou předem hlášené. Jistě to nebude pravidlem obecně, budou kontroly oznamované, aby bylo možné vyslat národní inspektory, ale je třeba, aby tu byla právní možnost v případě skandálů, krizí, podvodů provádět předem neohlášené kontroly. Dále nám šlo o to, aby bylo možné propojit dva axiomy. Jednak je tu zapotřebí eh, lepší koordinace a jednak i lepší flexibilita. V minulosti jsme stanovili pravidelnost kontrol pro určité typy produktů. To byly poměrně rigidní předpisy a nyní navrhujeme, aby se neprováděly povinně pravidelně, ale abychom stanovili pouze eh, minimální frekvenci. Jistě eh, budeme vycházet z jednotlivých eh, případů. A když se zjistí, že došlo k nedodržování pravidel. A ještě další nový prvek, který se opírá o to, že nyní můžeme na úrovni společenství poprvé povinně připravit koordinované plány. Pan komisař hovořil o kontrolách DNA u hovězího masa, abychom vyloučili přítomnost koňského masa. Bylo to doporučení, protože v členských státech jsme měli problémy a bylo nutné provádět testy to se objevilo jako doporučení, když ale některé země eh, toto odmítly, neměli jsme právní prostředky, jak tuto zemi k tomu donutit. Eh, v budoucnu to tedy má být povinné. Dále bychom chtěli posílit spolupráci administrativního charakteru mezi členskými zeměmi při uplatňování této právní úpravy a to je pozitivní na eh, této právní úpravě. Momentálně to totiž vypadá tak, že všechny problémy, které vznikají, se neomezují na území jedné země. Eh, je to globální vzhledem k mezinárodnímu obchodu, eh, k obchodní výměně. Velmi mnoho členských států je potom zataženo do jednoho konkrétního problému a my jsme chtěli mechanismus vzájemné pomoci a spolupráce posílit tak, abychom měli lepší výměnu informací, aby to probíhalo mnohem rychleji, protože bohužel jsme stále ještě svědky toho, že spolupráce mnohdy končí na hranicích členských států. Je to velmi smutný jev na velkém jednotném trhu Evropské unie. Za tímto účelem bychom tedy chtěli vytvořit informační systém, elektronický integrovaný systém, něco jako Rapid Alert systém pro oblast krmiv a potravin. Existuje již více než 45 let a umožňuje členským státům, aby byly přes komisi informovány, když se vyskytou nějaké produkty, které nejsou v souladu s pravidly potravinové bezpečnosti. Tento nový informační systém se má specificky zaměřovat i na problematiku podvodů v potravinářství. A také počítáme eh, s tresty nebo pokutami finančního charakteru, eh, aby měli odrazující efekt, jak o tom hovořil pan komisař, to je poněkud eh, ošehavá problematika, protože komise nemá právo harmonizovat sankce, eh, které eh, udělí soudci. Když je řešen nějaký případ řešen u soudu, tak komise nemůže zajistit, aby tyto sankce, tresty byly opravdu měly odrazující účinek aby to eh, eh, převýšilo tedy ten přínos, který generoval daný podvod. Chceme mít tedy systém integrovaných eh, kontrol, harmonizovaný pro všechny produkty živočišného i rostlinného charakteru, které přicházejí do území EU jako dovozy z třetích zemí. Máme systém, který je ale komplikovaný v případě živých zvířat, živočišných produktů, jako je maso, ryby, eh, mléko, mléčné výrobky a tak dále. Ale členské státy mají značnou flexibilitu, co se týče organizace eh, kontrol na hranicích eh, v případě ovoce, zeleniny, tedy rostlinných produktů. A tak také to platí pro eh, průmyslové produkty, jako je eh, cukr. Ta eh, flexibilita je příliš velká. Přáli bychom si mít harmonizovaný systém, který se opírá o hodnocení rizik. Bude to Evropská agentura pro potravinovou bezpečnost, která bude upozorňovat na rizika u produktů a chceme zajistit určitou dimenzi, která se dotýká důvěry vůči zemím původu těchto výrobků. Co to bude tedy v praxi znamenat? Budou to produkty, které budou e, v případě dovozu málo kontrolované a potom takové produkty, u nich se budou e, při dovozu provádět opravdu intenzivní kontroly. A to se e, pojí také s funkcí rizik vzniku nějakých chorob, které mohou být tedy přenášeny a ještě jednou bych chtěl eh, zopakovat, bude eh, se to týkat funkce eh, důvěry vůči zemím původu. Pokud jde o kontroly, bude samozřejmě zapotřebí je financovat. Všichni víme, že národní orgány snižují počty svých zaměstnanců vzhledem k finančním problémům v důsledku finanční krize, která tu již několik let přetrvává. Dochází ke značnému zničení eh, počtu pracovníků, které je v některých zemích dokonce dramatické a má to dopad na finanční pravidla. My jsme se domnívali, že by bylo vhodné navrhnout takový systém, v němž budou tyto kontroly financovány eh, průmyslem, tedy podniky, které budou eh, předmětem těchto kontrol. Například všechny budovy, které mají výtahy, e, e, platí příslušné bezpečnostní agentuře, která ověřuje bezpečnost e, těch výtahů. My bychom chtěli zavést takovýto systém poplatků, poplatků, které pokryjí veškeré náklady spjaté s kontrolou náklady na personál, na laboratorní testy a podobně, s výjimkou těch nejmenších podniků, mikropodniků, které mají méně než 10 zaměstnanců. Pan komisař o tom již hovořil, takže můžeme přejít dále k poslednímu slajdu. Tady vidíte, že tyto oficiální nebo úřední kontroly budou připravované členskými státy transparentně, aby jednotliví aktéři, potravinářský průmysl, zemědělci i spotřebitelé měli možnost v jasně eh, vidět, jak jsou tyto kontroly zaměřené. Budou se samozřejmě vypracovávat zprávy o plnění a neplnění a již k samému závěru. V tomto návrhu jsme se snažili dosáhnout rovnováhy mezi třemi základními aktéry. To jsou oficiální kontroly národních orgánů, potom je to to, co označujeme jako potravinářský řetězec, eh, eh, počínají zemědělci až po supermarkety a restaurace a podobně. A třetí subjekt ten je nejdůležitější a to je eh, spotřebitel, v jehož zájmu to provádíme. To je tedy velice stručně k novému textu o kontrolách. Děkuji. Děkuji Eh, já si myslím, že o tom budeme moci dále diskutovat. Eh, máme k tomu už celou řadu určitě připomínek. Eh, nyní tedy má slovo pan Michal Skanel, který nám řekne něco o přehledu zjištění z kontrol provedených v členských státech. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo špatná zpráva je ta, že každý rok se reagují, se realizují stovky kontrol a problém je, že mám jenom 10 minut. Takže se soustředím jenom na klíčové poznatky, které se týkají současné práce, revize, v revizi eh, úředních kontrol. A budu, zaměřím se na obecné věci, které byly nalezeny v některých členských státech nebo v několika. Jde o to, co se zjistilo během dlouhé doby. Fakt je, že eh, ať je nebo není eh, krize, tak to, že je krize, někdy zamaskovává eh, konkrétní slabá místa. Jeden problém, se kterým se setkávají všechny kontrolní orgány ve všech členských státech, jsou finance, protože je, velmi, eh, je to velmi těžká věc a, nebo složitá věc a eh, obtížně se realizuje. Jsme v problematickém finančním prostředí. A členské státy se snaží šetřit a hledají tedy novou, nový způsob sofistikované práce a to je velký eh, velká, velký úkol, velká výzva. Pro, eh, protože eh, je potřeba dělat v, v, v když je eh, ekonomic, když ekonomika upadá nebo klesá, jak se o tom zmiňoval pan eh, komisař, eh, je snaha šetřit na všem. Ale my se snažíme dělat dobrou, dobré potraviny a zachovávat potřebné kontroly. Takže když se reviduje kontrolní systém, jeden z ukazatelů je, finanční eh, stav operátorů v potravinářském průmyslu. A zde eh, tato poselství je jasné. Jasné, čím víc eh, finančních opat, omezení, tím větší nebezpečí, že dojde k, k, k omezení kontrol a k jejich nedostatkům. Pak zde Eh, máme otázku exportu do třetích zemí. Eh, bylo by jednoduché, kdyby eh, kontrola platila pro všechny třetí země, ale například ehm, náš litevský kolega, ministr zemědělství teď právě reaguje na nepřiměřené požadavky ruských úřadů. Takže kontrolní úřady musí eh, stanovit určitá opatření pro, stano, eh, eh, pro to, aby požadavky byly takové, jaké mají být. Nakonec to je i otázka, o které hovoří pan Perio A efektivita kontrol. Členské státy investují do kontrol, kontrolují se eh, dovezené potraviny, v laboratořích se analyzují vzorky. A Velmi často při inspekcích a auditech se zjišťuje, že ty kontroly, které se dělají, nejsou vlastně správné nebo nejsou ty, jaké by měly být. Takže peníze nebo prostředky se často plítvá na nesprávné kontroly. Takže potřebujeme eh, nové opatření, eh, nový předpis, který umožní eh, příslušným orgánům mít prostředky na ty správné kontroly sankce. E, můj e, kolega Erik Pudle se o tom zmiňoval, takže já nebudu zacházet do podrobností. Velmi často v zásadě ale slyšíme e, požadavek na, o, na, na, o, na zavedení vyšších sankcí. O, jde o přijetí, hovoří se o přijímání nepřijatelných rizik a Každopádně ale musíme být opatření, abychom měli systém vyrovnaný, aby sankce byly eh, eh, proporční, aby nebyly, eh, aby nebyly nepřiměřené. Sankce jsou někdy nepřiměřené a to je obtížné a tím pádem je obtížné pro kontrolní orgány, aby třeba E, něco e, dali k soudu, protože e, sankce jsou nepřiměřené, soudy to berou z takového tvrdého hlediska a ty případy vlastně odhazují. Takže to je velmi demoralizující pro kontrolní úřady, což musíme brát v úvahu. Dále organizační otázky. Komis, návrh komise na toto nařízení vychází z toho, že financování získané z členských států umožní, že se bude, že všechny orgány, eh, které zde mají pracovat, budou řádně moci vykonávat svou práci. Ale eh, fakt je, že společné prostředky nevždycky zajistí, že bude dosaženo cíle. Jde o to, aby členské státy měly správné struktury. Zjišť máme případy, příklady nesprávné organizace, nekomunikace mezi jednotlivými úřady, mezi na úrovni obcí, regionů, státu. A má, není eh, eh, neobvyklé, že eh, se dostaneme, nebo že vidíme na hranicích jednoho státu, kde je jedno inspekční kontrolní stanoviště, které je přetížené prací a druhé kontrolní hraniční stanoviště, které eh, nemá co dělat. Takže je třeba eh, využít stávající organizaci a přesunout práci. Takže organizační struktura. Eh, Tuta se musí zlepšit to nakonec souvisí i s tou otázkou koňského masa a to je propojené na kvalitativní eh, otázky. Soustředujeme se na bezpečnost. Eh, vždycky je třeba se soustředit na bezpečnost, když se rozhoduje, jak se rozdělí prostředky a na hraničních eh, kontrolních stanovištích jde o kontrolu která je, se týká jenom eh, bezpečnosti potravin, protože často se tam jen eh, zkontroluje například eh, označení původu a tak dále mm, a ne věci, které se netýkají bezpečnosti potravin, by tam neměly být. Nové nařízení si myslím, že se musí podívat na posílení Eh, více letých národních plánů a mechanismů, které se používají. A dala bych se zmínil i o pár konkrétních eh, oblastech, protože jsou horizontální záležitosti, které z krátkodobého hlediska nejsou problematické, ale zkušenosti nám ukazují, že jsou zde určité problémy v jednotlivých zemích. Dám takové příklady, které vyberu náhodně. V uplynulých letech jsme měli ve členských státech spoustu problémů s mechanicky odděleným masem. Šlo především o hygienu, jeho jeho označování a jeho eh, jeho používání v obsahu masa nebo eh, eh, škeble plži mlži. Zase v členských státech některých nalezáme, vidíme podstatný, eh, podstatné problémy, které se týkají označení zón, odkud pocházejí a testování na eh, toxiny. Takže zde, zde dochází k nedodržování bezpečnostních pravidel. Dále primární produkce, eh, Erik se o tom taky změnil. A zkušenosti z uplynulých let, eh, kdy došlo k mnoha eh, potravinovým krizím, ukazují, že nejde jenom o eh, Eh, masné eh, nebo živočišné produkty, ale i neživočišné produkty. je o primární eh, výrobu, které je třeba věnovat pozornost. Zeleninu. Jde o zeleninu ovoce, hygienu, věnovat pozornost hygieně, virům a tak dále. A dále, když hovoříme o Sportu Máme velmi přísný systém dovozu eh, živočišných výrobků a potřebujeme integrovanější proces, který bude pokrývat celé spektrum výrobků a bude je propojovat. Dále vysledovatelnost. To je největší úkol. A nakonec jak jsem se už o tom zmínil, děláme několik set kontrol za rok, 200 kontrol za rok. Eh, eh, v uplynulých letech jsme eh, udělali velký pokrok, například BSE e se e, eliminovala, e, salmonelu jsme kontrolovali u přenosných chorob, mnoha přenosných chorob došlo k velikému zlepšení nebo vůbec prostě už se neobjevují. Takže takto budeme pokračovat a děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Mnoho. děkuji. Děkuji mnohokrát, byla to opravdu obsáhlá zpráva a zá, tvoří určitý základ pro naše práci. Velice mě těší, že tady všichni řečníci dodrželi do jisté míry čas, který jim byl určen. Teď tedy, pokud jde o ty nedostatky v současném systému, o tom pohovoří pan eh, doktor Martin Hartmann. Eh, vážený pane předsedo, vážení kolegové, dneska budu hovořit eh, tedy o současné, zákonodár, o současné legislativě, která se bude týkat této oblasti. Dovolte mi abych stručně vám eh, představil eh, spolkový svaz pověřených eh, veterinářů, jehož jsem tady zástupcem. Je to takový špičkový svaz všech 16 zemských svazů a zastupuje zájmy více než 5500 členů je členem European Association of State Veterinary EASVO, sekce Federace veterinárních lékařů v Evropě. Úkoly, eh, které plní, jsou tedy v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a ochrany zvířat. A moderné pojmy jako One Health, to je náš nový koncept, dále zajištění eh, zdraví jak lidí, tak zvířat a bezpečnost potravin, tedy z chléva do, na stůl nebo ze stáje na stůl. Základ Ní taková výpověď, která se týká aktuální situace, je tedy jednoznačná. Bezpečnost potravin a kvalita potravin dosáhly v Německu a v Evropském společenství vysoké úrovně. Přesto ovšem eh, nesmíme tady usnout na Vavřínech a je třeba stále se snažit o zlepšení stávajícího stavu a reagovat na nové změny. Eh, především se jedná o novou úpravu evropského práva a úpravy z roku 2002. Těším se na pozitivní pokroky, ale já se také omezím na některé otázky, připomínky a zlepšovací návrhy, které se týkají předloženého návrhu. V článku 7 se upravuje transparentnost úředních kontrol. Cílem je, že v rámci Evropského společenství musí být jednotná povinnost informovat o výsledcích úředních kontrol. Pokud jde o tyto informace, je třeba třeba vždycky zohledňovat eh, zájmy spotřebitelů a podniků. Německo zpracuje delší dobu s tímto nástrojem, pokud jde o informace veřejnosti a musí to být velice stabilní a musí to nést nebo vydržet určitou zátěž. V článku 7 odstavec 3 je jasně stanoveno, že se nesmí porušovat dodržování tajemství v případě, pokud jde o věcné informace, pokud jde o informace, které se týkají úředních kontrol. Zkušenosti posledních let ukázaly, a my jsme to už dneska slyšeli, že nejenom vlastně určité eh, nedostatky, které jsme zjistili, jako například eh, skandály s koňským masem a podobně, vedly k tomu, že vzniká nedůvěra mezi spotřebiteli. Proto je nutné v celé Evropě vytvořit správný základ, informovat veřejnost také přezhraničně, pokud jde o eh, potraviny, které nejsou vhodné pro spotřebu nebo jsou dokonce odpudivé. A dále je třeba informovat také v případě pod zaváděcí reklamy nebo podvodů. Pokud jde o článek 15, jedná se o úřední kontroly výroby eh, výrobku živočišného původu určené pro lidskou spotřebu. Článek 15 odstavec 1 eh, jmenuje určité kontroly úředního charakteru. Potřebné obsahy jsou v nařízení e ES 853-2004, ale zatím nejsou známy. Není také jasné, eh, kdy platí povinnost úřední kontroly je to eh, závazná součást úřední kontroly, kontrola masa kontroly a prověření eh, masa dělají tedy eh, eh, úřední veterináři, do jejichž odpovědnosti toto spadá, ale to způsobuje, že tady existuje velký prostor pro různé interpretace. Další bod, o kterém bych se chtěl zmínit, jsou úřední kontroly na hraničních kontrolních bodech. Jedná se o článek 57. Tady z našeho hlediska neexistuje žádná vysledovatelná úprava. Jednak tady u upravena fyzická kontrola zvířat, kterou musí provádět úřední veterináři. To je správné, ale fyzické kontroly živočišných výrobků musí provádět personál s odpovídající kvalifikací v oblasti veterinárního eh, zdraví. Co pod tím máme chápat? Jak eh, je tato definice pojata? Podle mého názoru příliš široce. Jedná se tady o kontrolu živých zvířat a živočišných výrobků a jedná se také o rozhodování, abychom odvrátili eh, nemoci, například dobyčí mor a jedná se zde také o ochranu eh, zdraví zvířat. Předpokladem je vlastně zdravotní certifikát, který musí podepsat úřední veterinář ve třetí zemi. V textu nařízení by mělo být uvedeno, že fyzická kontrola eh, spadá vlastně do kompetence úředních veterinářů. Financování kontrol eh, prostřednictvím povinných poplatků, které budou krýt náklady. To je velice obtížné téma. Financování prostřednictvím povinných poplatků by mělo vlastně zajistit eh, v rámci Evropské unie toto finan, toto financování. Proto tedy možnost vybírat poplatky není špatná podle našeho eh, názoru. Máme to také už v oblasti eh, živočišných výrobků, mléčných výrobků, ale eh, tady také možná z našeho hlediska by stačilo fakultativní vybírání poplatků. Paušální poplatky podle našeho názoru z právního hlediska jsou velice obtížně prosaditelné. Jestliže ovšem by měly být povinně vybírány tyto paušální poplatky, pak by měly být předpisy jasné a jednoznačné. Náklady na vybírání a zajištění těchto poplatků by měly být pokud možno co nejnižší. Chtěl bych připomenout, že by tady neměly být žádné potřebné, eh, potom nutné eh, spory před Evropským soudním dvorem na vyjasnění určitých sporů pokud jde o bod osvobození od poplatků mikropodniků, článek 82. To by mělo být omezeno na opravdu mikropodniky. Ty jsou definovány jakožto podniky, které mají méně než 10 zaměstnanců a roční obrat nižší než 2 miliony eur. Musíme jasně konstatovat, že v Německu by to bylo asi 80 až 90 všech podniků. Tady vidíme velký problém v oblasti financování nákladů důvodů. Především tady budeme mít značné výpadky v příjmech, pokud jde o současné úřední kontroly eh, masa před porážkou a po porážce. To znamená, že budeme mít nižší příjmy než do posud a musíme s tím financovat více kontrol. Kromě toho je velice obtížné tato kritéria a předpoklady prověřovat. Kromě toho dosavadní úprava nabízí určitý velký prostor pro podniky, jak v, v celou tuto záležitost vyřešit a upravit. Pokud jde o osvobození od poplatků pro mikropodniky, to by tedy znamenalo, že by stoupl podíl veřejného financování, místo aby klesal a, jak už jsme slyšeli, bude to opravdu velice obtížné dostatečně financovat úřední kontroly. Je tady také nebezpečí, že cíle nebude možno e, být dosaženo, tedy e, zaručení udržitelnosti kontrolního systému a bezpečnosti bezpečnost potravinného řetězce. Také pro ty mikropodniky, které vlastně mají eh, být kontrolovány, by měly tyto poplatky platit, jak je uvedeno v článku 82. A teď nakonec, co bychom měli ještě poznamenat? Samozřejmě jsou tady velké pochybnosti, které se týkají eh, aktů v přenesené pravomoci. Bez jejich znalosti je v současné době velice obtížné něco s konečnou platností říci. Tím končím a děkuji vám za pozornost děkuji, pane doktore Hartmane, za jasné představení. Eh, já si myslím, že my všichni jsme tady už hovořili o financování. Teď tedy má pan doktor Porelo eh, za úkol předložit určité návrhy a zaujmout stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice vděčný za tu příležitost, že vás mohu seznámit s postojem příslušného úřadu pro kontroly. A také s postojem kontaktního místa, které je zodpovědné za realizaci národního plánu. Nejprve bych chtěl velice poděkovat Evropské komisi, že je tu tedy nový pokus o úpravu nařízení, které jistě povede ke zjednodušení celého rámce. Chci upozornit na to, že dobré fungování celého systému je bezpodmínečně nutné. Máme-li provádět účinné kontroly, které zajistí v Evropské unii stejnou úroveň veřejného zdraví i zdraví rostlin a zvířat. Také jde o to, abychom eh, poskytli stejné záruky pro evropské producenty eh, přeskum, který se týká příjmu členských států z poplatků, eh, jak to navrhla Evropská komise od roku 2009, ukázalo, že ten cíl zajištění dostatečných strojů pro naplnění současného právního eh, rámce že tento cíl ve všech členských státech eh, splněn nebyl. O tom se zmiňoval již eh, jeden předřečník. Nové právní úpravy ale nemohou podle mého názoru vyřešit určité kritické problémy. Může to eh, zpřísnit celý systém, ale může to ohrozit jeho udržitelnost. A také se obávám, že eh, dojde k menší harmonizaci celého systému. Dovolte mi učinit nejprve několik eh, úvah. Zásada, že hospodářské subjekty ponesou náklady podobě poplatků, tak tento základ nemůže fungovat pokud jde o zdravotní kontroly. Takovéto kontroly se provádějí také eh, v zájmu soukromých hospodářských subjektů, protože eh, ti obdrží certifikáty, které jim umožňují prodej eh, vlastních produktů, ale tyto kontroly se provádí i v obecném zájmu, protože chceme vyloučit jakékoliv ohrožení veřejného zdraví. A ty náklady zpěté s kontrolami se eh, musí určitým způsobem rozdělit eh, musí je z části nést podniky, ale i veřejný sektor v závislosti na těch různých relevantních faktorek, aby tedy bylo možné kontroly financovat, měly by členské státy alespoň část získávat z vybraných daní náklady na kontroly z ekonomických důvodů eh, by zase měly nést eh, podnikatelské subjekty. A potom ještě jeden bod, o kterém bych se rád zmínil eh, protože jsme zde hovořili také o inspektorech. Jde o to, že prostředky nezískávají nutně ti, kteří provádějí eh, ty kontroly. Je třeba opravit text a zajistit, aby všechny eh, příjmy eh, z poplatků se opravdu vynaložily na provádění kontrol, aby bylo možné překonat omezení současného systému financování, pokládal jsem za nutné, že bychom měli vytvořit na evropské úrovni jednotné standardy veřejných kontrol. Měli bychom stanovit minimální četnost kontrol na základě kategorizace rizik a to na harmonizovaném základě. Návrh vychází z toho, že komise cestou různých aktů v přenesené pravomoci stanoví četnost prováděných kontrol. To je ale právní úprava, která se týká pouze živočišných produktů. Již v současnosti víme, a také to zde zaznělo, že negativní dopady mohou mít i rostlinné produkty a že tu mohou vzniknout e, značná rizika. To byl ten hrozný případ E. coli a také hepatitidy A. V Itálii po konzumaci jahod e, dovezených z různých členských zemí došlo k těmto případům hepatitidy. Je třeba a priori brát v potaz i takováto rizika a dále tedy standardizace kontrol, stanovení minimální četnosti. E, to e, musí být stanoveno na úrovni společenství. E, o tom musí rozhodnout rada a parlament. To bychom neměli přenechat kompetencím a aktům v přenesené pravomoci. A dále bych chtěl hovořit také o zavedení povinnosti e, poplatků e, v návrhu nařízení e, není žádná řeč o jedno poplacích. Já se domnívám, že to je krok zpátky ve srovnání se stávajícím nařízením. Já se domnívám, že bychom měli stanovit Eh, paušální poplatky a to na určité období a měly by platit pro všechny podniky. Stanovení výše povinných poplatků eh, bude v kompetenci členského státu. I členský stát by měl stanovit frekvenci nebo četnost eh, provádění kontrol. A chtěl bych říci, že když eh, se rozhodneme, že nestanovíme minimální částky, minimální poplatky, mohlo by to vést k tomu, že členské státy nebudou mít k dispozici dostatečné finanční stroje. A to by zase mohlo mít negativní dopady na provádění kontrolní činnosti k tomuto bodu navrhujeme eh, zavedení harmonizovaných minimálních částek poplatků, které by, by mohly být eventuálně modifikovány v členských státech na základě socioekonomických politických eh, aspektů, aby členské státy zajistily rovné zacházení eh, pro všechny podniky. A poslední aspekt se týká těch nejmenších podniků, mikropodniků. To je eh, opravdu velice citlivé téma. A jistě se stanu terčem kritiky. Takováto úprava může být velice komplikovaná v takových zemích, jako je Itálie. 93% eh, podniků jsou u nás právě tyto eh, velice malé nebo mikropodniky, eh, kde by bylo tedy možné získat ty finanční zdroje. V současnosti financují tyto kontroly státy ze svých příjmů a pokud by tedy státy měly navýšit eh, poplatky o 93% pro ty podniky, které poplatky budou platit. To je retorická, řečnická otázka eh, chceme pomoci malým podnikům, ale bylo by to tedy eh, nespravedlivé, kdybychom počítali s určitým odstupňováním výše poplatku v závislosti na velikosti podniku tak e, e, to bylo e, doposud dodržováno u nařízení 853 z roku 2004. Je také nutné stanovit, které kontroly se budou provádět při dovozu z třetích zemí. Dovážené zboží se může kontrolovat při převozu hranic Evropského společenství a potom se dostane na jednotný trh. Tady potřebujeme harmonizaci poplatku, stanovení minimálních eh, poplatků. Takovéto minimální sazby by se mohly eh, definovat jako procenta eh, v závislosti na celních tarifech, které se v současnosti v Evropské unii používají. Další rozptyl po poplatku eh, kontrol, eh, zdravotních kontrol by eh, ovlivnil kvalitu kontrol na hranicích. Mělo by to zdravotní dopady v roce, podle toho, jak to navrhla Rada v roce 2007. Mohu pouze doporučit, abychom nově zvažovali některé aspekty finančních kontrol. Měli bychom počítat s eh, minimálním počtem kontrol, které budou definovány pro členské státy, abychom měli jednotnou srovnatelnou úroveň eh, a děkuji vám za pozornost a bylo mi opravdu velkou ctí, že jsem mohl vystoupit na jednání vašeho výboru. Děkuji, pane doktore Borelo, bylo to velice informativní, ta vaše přednáška a myslím, že se budeme opravdu velmi intenzivně zabývat vašimi návrhy. Mnohokrát děkuji. A nyní tedy přehled nových donucovacích opatření a opatření proti podvodům. E, na toto téma bude mít slovo pan John Barnes. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Chair. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za pozvání, abych zde dnes pohovořil. Rád bych vám poskytnul přehled nového vynucovacího návrhu z hlediska právě donucování a e, zkušeností, které máme ve Spojeném království. Ve Spojeném království máme přes 400 různých eh, orgánů, donucování, eh, donucovacích orgánů na místní až centrální eh, úrovni. Máme přes 600 tisíc firm zabývajících se potravinami a krmivy a dále přes 500 tisíc oficiálních kontrol za rok a většina z nich je neohlášených, tak jak je vyžaduje nařízení 882 a to je velmi důležité, aby se to udrželo i, na, i, i nadále. Zhruba 450 eh, těchto kontrol se zaměřuje na kontrolu potravin, 150 na složení a označování, což je věc, kterou bychom taky měli asi brát v úvahu. A já ta čísla uvádím proto, že je to vlastně velmi velmi dobrý takzvaný stresový test eh, toho nařízení, protože ty eh, kontroly potravin a krmy jsou velmi důležité v rámci konzistentního systému, eh, který umožňuje na místní úrovni dobré vynucování a udržování tohoto systému. Ve Spojeném království se spolupra, spolupracuje, se spolupracuje na různých úrovních národních a i v rámci Evropské unie tento návrh chce ještě rozšířit rozsah v celém zemědělsko-potravinářském řetězci, což podporujeme a podporujeme nová opatření, která se zaměřují na úmyslné neplnění, tedy na podvody. Ve Spojeném království stejně tak jako v ostatních členských státech je eh, průmysl potravinářský a výroby eh, nápojů asi největším zaměřením zaměstnavatelem a je tedy velmi důležité, abychom podporovali jakékoliv nařízení, které povede k lepší regulaci tohoto sektoru. Naše zkušenost je taková, když se podíváme do minulosti e, Taková, že teď nebudu hovořit o financích, ale o schopnosti nařízení zaměřovat se na rizika. To je velmi důležitá komponenta a chceme ji rozšířit. Teď se zaměřujeme na bezpečnost potravin a umožňuje také regulátorovi a místním orgánům čím dál tím, které mají nedostatek finančních prostředků, aby se zaměřili na priority. V současných návrzích eh, to uznáváme a v novém návrhu je velmi důležité, aby se uznávaly i vlastní kontroly Eh, tohoto průmyslového odvětví, protože to eh, eh, povzbuzuje průmysl, aby přijímal opatření a aby něco, aby přijal odpovědnost a aby něco dělal se zaměřením na rizika a my se budeme soustředovat na ty, kteří neplní. Aby toto se má zaměřovat i na přístavy a e, vnitrostátní místa. To je velmi dobrá věc v tom e, návrhu a my ho podporujeme e, nařízení 882 má věci, které by se neměly přihlí, přehlížet, protože tam je záruka kompetentnosti Eh, provádějících, protože potřebujeme důvěru v oficia, eh, v ty, kteří provádějí eh, a mají odpovědnost za kontroly všude, ve všech členských státech, především pokud jde o reakci na nová rizika, například na výskyt toho koňského masa. Požaduje se po členských státech, aby dělali audity svých kontrol a všechny eh, členské státy, aby měly eh, správný, správné kontrolní systémy, protože jsme tak silní, jak je silný nejslabší článek. A to je spojené s akreditací, kterou máme po mnoho let a to dává důvěru v to, že laboratoře dávají výsledky, na které se můžeme spolehnout. velmi podporujeme e, opatření, která v tom návrhu vedou k větší transparentnosti. A máme určité obavy ze strany průmyslu i jednotlivých členských států. Jde o transparentnost mezi e, příslušnými úřady a operátory a příslušnými úřady a veřejností. Ve Spojeném království už řadu let existuje eh, ratingový systém nebo eh, hodnotící systém v potravinářském průmyslu. Eh, to pokrývá 440 tisíc potravinářských firm a vychází z velmi jednoduchých informací, které poskytují o svých hygienických normách Eh, z naší, pokud jde o více organi- o mm, informací poskytovaných veřejností ze své zkušenosti, mohu říci, že když se jich takto poskytují, je to velmi jednoduché, je to velmi dobré a stejně tak je dobré mít eh, takový systém eh, hodnocení, jako máme například pro masné zpracovatele, protože to také podporuje Eh, fakt, že se plní eh, pravidla a názory. Takže tedy jde o eh, kontroly, které my děláme už řadu let. Vede to k tomu, že rozumíme biznesu, je to spravedlivé, sam vizí vyzýváme eh, k spolupráci, čili vzniká důvěra a velmi složité, důležité je, aby důvěra byla i v tomto novém opatření. Rovněž, jak už jsme slyšeli, podporujeme zjednodušení a harmonizaci v rámci celého řetězce, eh, včetně hraničních kontrolních stanovišť když se na ně zaměříme, umožňuje to přesunout zdroje a Eh, umožní to, aby firmy i regulátoři chápali tento systém stejně, což samozřejmě podporuje jakýkoliv systém, eh, který snižuje eh, potom papírování a vede ke zjednodušení a lepšímu pochopení. Také bychom podpořili novou flexibilitu kontrolních laboratoří, úředních kontrolních laboratoří, protože někdy je opravdu obtížné realizovat emot metodiku pro eh, určitá nová rizika. A eh, teď nehovoříme jenom o úředních kontrolních laboratořích, ale eh, je o to, aby se jim dala určitá flexibilita, pokud jde o nově se objevující rizika tento, toto nařízení by nemělo být příliš nařizující. Jde o to, aby zde byla nařízení, která budou, eh, eh, eh, budou moci být použita i v budoucnosti, aby zde byly zahrnuty, aby zde byla zahrnuta, zahrnuto použití informačních technologií a aby se brala v úvahu budoucí Eh, budoucnost, o které vlastně ještě ani nevíme, jak v některých případech bude vypadat. A pokud jde o ustanovení, o posílení ustanovení proti podvodům v Irsku, zjistil kontrolní potravinový úřad, že jedna pizza obsahovala 35 eh, ingrediencí, které prošly 60 zeměmi a pěti kontinenty. Tak vezměme si, že těch 35 ingrediencí takto daleko cestovalo. A zde je velký problém týkající se autenticity a bezpečnosti. A potřebujeme dobrou kontrolu. Řekli bychom, že kontroly, které existovaly na kontrolu eh, koňského masa, existovaly. My máme eh, databázy v roce 2012 z, od, z, jsme kontrolovali 2180 zdrojů. Věříme, jsme přesvědčeni o tom, že eh, regulační kontroly toto všechno eh, řeší, protože ty máme, ale nemáme spravodajské informace, čili jakékoliv Eh, eh, způsoby, které umožní výměnu těchto spravodajských informací, budou vítané, stejně jako spolupráce mezi členskými státy, protože to je eh, zcela, zcela klíčové pro to, aby to fungovalo. Jsme přesvědčeni o tom, že je třeba dát Eh, úřadům možnost jednat, když mají podezření eh, na eh, nějakou nepravost a mít možnost využívání forenzních počítačových systémů. Také bychom podporovali nové návrhy týkající se sankcí bojích proti obohacování. Ve Spojeném království máme Eh, trestní zákon, eh, který pokrývá eh, všechny obchody. To je oblast, která se může týkat i potravin a je třeba takové jednání, takovému jednání zabránit. Děkuji. Děkuji vám, pane Barnesi, za tuto prezentaci. Myslím, že je to také díky vaší činnosti na legislativě. A jako posledního Máme pana Lojka Evena, děkuji, že jste se dostavil a bude hovořit e, o otázkách e, dovozu e, zvířat. Děkuji, pane předsedo. Velice mě těší, že mohu tady uvést svoji prezentaci, která se týká kontroly dovážených produktů. My tomu připosujeme velký význam. My jsme již poslali v roce 2008 komisi memorandum v tomto smyslu Bohužel je velice špatně slyšet. Eh, řečník nehovoří přímo do mikrofonu. Eh, mám k dispozici pouze 10 minut, takže jsem okamžitě začal, tak začnu znovu. Řekl jsem, že tento návrh považujeme za reakci na toto memorandum a závěry komise z roku 2008. Jedná se tedy o novinky, které komise navrhuje radě a parlamentu. Všechny můžeme skutečně podpořit a než přejdu k meritu věci, chtěl bych připomenout, jaké zásady musí musí dodržovat kontroly v případě dovozu. Jak vidíte, Evropská unie je hlavním dovozcem eh, celosvětově, pokud jde o potraviny, takže skutečně potřebujeme nějaké problémy s prezentací. Přece jenom je to už v pořádku. Takže Potřebujeme kontrolovat produkty, které vstupují na naše území. Řekli jsme si, že bezpečnost je stejná jako v případě domácí produkce. Je třeba chránit veřejné zdraví, zdraví osob, zvířat, rostlin a životního prostředí. Co tedy kontrolujeme? Kontrolujeme čtyři velké skupiny produktů, to znamená živá zvířata, živočišné produkty, rostlinné produkty, a můžeme také rozlišovat tři velké etapy v kontrole. V případě živočišné výroby je velice důležitá ta část, kdy komise ještě před dovozem kontroluje sanitární podmínky v zemi původu a v podniku původu. Máme tedy seznam třetích zemí a podniků, které mají povolení anebo naopak zákaz exportovat do Evropské unii. Jestliže se produkt dostane na hranici, je podroben kontrole. Kontrolují se samozřejmě do, dokumenty, sanitární certifikáty, záruka kraj, země původu, že tedy tyto produkty dodržují evropské předpisy, dále se kontroluje identita a náhodným způsobem se provádí také fyzická kontrola prostřednictvím příslušných středisek, dále se kontroluje biologická a chemická rizika, dále se kontrola provádí přímo v destinaci, to je také součást návrhu komise. Pokud jde o dovážené produkty a rostlinné výrobky, které nebyly vystaveny kontrolám fitosanitárních orgánů, pokud jde o rezidua pesticidů. Máme zde samozřejmě rámec mezinárodní dohody na úrovni VTO. Jedná se o sanitární a fitosanitární kontroly. Je možné samozřejmě v případě, že je to opodstatněné, klást překážky dovozu. Máme tady tři eh, normy Codex Alimentarius OIESP to jsou tedy normy, jejichž dodržování je potřebné. Jsou to zásady analýzy rizika, které umožňují také zdůvodnit zákaz dovozu příslušného produktu na území EU. Členské státy si vytvořily síť specializovaných míst pro hraniční kontroly a fitosanitární kontroly. Tato místa musí splňovat určitá kritéria a jedním z těchto kritérií je to, aby na každou kontrolu dovozu eh, existovalo jedno jediné místo, pokud zde existují podobná kritéria. My jsme tedy sloučili všechna tato místa a máme zde celonárodní službu, která se zabývá těmito kontrolami, což má samozřejmě určité organizační výhody a také výhody v oblasti úspor. Tak toto vypadá ve Francii. Samozřejmě kontroly se provádějí především především na hraničních přechodech a v přístavech. Máme 27 takovýchto kontrolních bodů. Pokud jde o počet personálu, tak máme například pět osob v Paříži a pokud se jedná o postupy v oblasti celní kontroly, komise si přeje, aby se zlepšila spolupráce Eh, sanitárních a celních orgánů členských států, harmonizace kontrol v případě dovozu, v oblasti veterinární se zlepšuje díky eh, Trade Control and Expertise System, což je počítačový systém, který umožňuje v reálném čase informovat všechna ostatní kontrolní místa v případě nějakých nesouladů Takto se zabraňuje eh, vstupu těchto produktů na území EU. Máme tady tedy systém rychlého varování, který upozorňuje na potenciálně rizikové produkty, takže dále TRAS, systém TRAS, který navrhuje komise, eh, navrhuje tedy rozšířit používání tohoto systému na všechny pohraniční kontroly, nejenom veterinární, kontroly, ale také na všechny produkty živočišné a rostlinné výroby. To znamená harmonizace s cílem zefektivnit celý systém kontroly na hranicích. Jsou samozřejmě oficiální kontroly, které jsou financovány, o tom už jsme hovořili, ještě se o tom zmíníme později, jsou financovány tedy z poplatků, které platí podnikatelské subjekty kontrolorům. V návrhu se hovoří o tom, že by od těchto poplatků mohly být osvobozeny mikropodniky, což ovšem může být problematické, protože podniky, které nyní poplatky platí, by potom v budoucnu nemusely platit žádné žádné poplatky, což by znamenalo nižší příjmy do rozpočtu národních orgánů. Je třeba tedy tuto problematiku posoudit detailněji. A nyní další bod, o tom hovořili Michael i Erik. Jedná se tady o rozlišování režimu při dovozu rostlinných a živočišných výrobků. Jedná se tady o systém povolování dovozu. Už bylo řečeno, že živočišná výroba je vlastně jakýsi uzavřený systém v Evropě Evropě delší dobu již existuje pozitivní seznam. To znamená, že to, co explicitně není v tomto seznamu uvedeno, je automaticky zakázané. A v případě rostlinné výroby je to přesně naopak. Tam máme spíše negativní seznam, to znamená tedy otevřený systém, co není explicitně zakázáno, je povoleno. Většina tedy našich obchodních partnerů trvá na tom, že by to mělo být systém, který by byl uzavřen ve všech oblastech, včetně rostlin rostlinné výroby. Tady máme potenciální problém, že se budeme méně chránit před určitým dovozem ze zemí, které stanovují z různých důvodů zákaz dovozu. Tady tedy existuje určitá nerovnováha a riziko deformace. K tomu bude nutno ještě se později vrátit. Pokud jde o efektivitu kontrol, pro ilustraci vidíte na obrazovce dvě čísla. Ve Francii konstatujeme asi 3% nedodržování a nesouladu v případě rostlinného sektoru. Pokud jde o živočišný sektor, je to 0,7 Pokud jde o rostlinný sektor, je zde velký tlak na pohraniční kontroly což by se mělo projevit i na kontrolách ve třetích zemí. Je tedy nutno důkazní břemeno přesunout z cílové země do země původu. Pokud je o evropskou úroveň, dochází také k určitému zlepšení, pokud je o fitosanitární aspekty v dovozu v rastlinné oblasti. Tady jsou vlivy na naše lesy, na rostlinnou výrobu. Vidíte to na přiložené fotografii. Takže tento nový systém by měl zvýšit obezřetnost a zefektivnit kontroly v případě rostlinné výroby je třeba spíše postupovat preventivně, nežli eh, Eh, rozkazem v podstatě. Opakuji, že tedy systém není kompatibilní systém VTO, ale vychází z analýzy rizik a nepředstavuje tedy eh, zastavení toků, které jsou, nejsou problematické. To znamená, kontroly při dovozu jsou možné, je třeba toto provádět. Eh, a na závěr tedy několik návrhů, které předkládá komise. Podle našeho názoru je zde určitý pokrok, ovšem není to zcela dostatečné v oblasti rostlinné výroby, to jste určitě pochopili. Evropská unie se musí chránit před rizikem ze zahraničí, tak, jako to dělají velcí obchodní partneři, kteří se efektivně chrání. Toto je věc, kterou je třeba mít na zřeteli, když Evropská unie jedná o dohodách v rámci obchodu. Děkuji za pozornost. Věřím, že můžeme poděkovat všem referentům za jejich příspěvky a nyní předávám eh, slovo naší paní místopředsedkyni Klás, která zahájí diskuzi. Prosím. Dobře, děkuji. Horste, já bych chtěla poděkovat specialistům, kteří zde vystupovali a myslím, že je to hodně podnětů do diskuze, také velmi mnoho vyjádření a otázek bude následovat a já bych chtěla také eh, kolegyni z Kanady poprosit, aby eh, vystoupila jako první v diskuzi. Nemáme jenom jednotný evropský trh, ale obchodujeme s celým světem a je také dobré, abychom eh, dobře spolupracovali s ostatními zeměmi. A bylo by velice dobré, kdybyste nás uvedla do diskuze eh, za svou zemi. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji za pozvání na dnešní odpoledne. Nejprve bych ráda řekla, že jsme pročetli s velkou pozorností všechny návrhy vaší legislativy, jak eh, jsme je dostali k dispozici přes VHO. Z té prezentace, které byly plánovány na dnešní odpoledne, eh, bychom chtěli říci, že chceme také modernizovat legislativu bezpečnosti potravin a obvykle hovoříme o e, bezpečných potravinách v Kanadě. Naše legislativa je velice podobná jako vaše legislativa. E, v podstatě e, jsou opravdu podobné v celé řadě otázek, také v tom ohledu, že vycházejí z rizik. A je tu celá řada různých návrhů a máme obdobnou legislativu jako FISMA v USA. Proces modernizace naší legislativy stejně jako u vás, eh, se snaží zjednodušit a spojit eh, různé legislativní akty, aby průmysl mohl dobře fungovat podle nového systému a aby se současně také zvýšila úroveň sankcí v případě podvodů, jak jsme o tom hovořili, a také e, se snažíme zaměřit na finanční aspekty, stejně jako vy. Systém financování e, inspekční agentury, která byla založena v roce 1997 e, a já tu tedy nemám žádné podrobnosti k té naší nové legislativě, e, protože ta bude představena až na jaře 2014, takže vám nemohu zatím žádné podrobnosti sdělit. S radostí odpovím na vaše otázky, pokud nějaké budete mít. E, Colin Vance má prezentaci e, na webové stránce a ta obsahuje více podrobností. Já bych chtěla jenom říci, že e, naše legislativy se opravdu z velké míry shodují. Ano, děkuji e, paní Lolaj Angi za úvodní slova a e, sekretariát nám zaslal tuto prezentaci, takže se na ní můžeme všichni podívat. U nás je zvykem, že se nejprve eh, k tomu vyjádří stínový zpravodajové. Já se eh, ptám Horsta Schnellharta za EPP, zda chce něco říci k ano, já budu stručný, protože musíme intenzivně zahájit veškerou činnost, ale dámy a pánové, první konstatace je eh, taková. V celku vítáme tento návrh, e, i když mě na začátku poněkud polekal, e, protože e, bylo předloženo obrovské rozsáhlé dílo a my jsme vlastně počítali jenom s korekturou, ale myslím, že to má smysl, abychom oblasti kontroly zhrnuli pod jednou střechou aby si nimi zabýval jeden dokument, ale musíme dávat pozor, abychom eh, příliš eh, eh, mnoho nemuseli zase měnit tento dokument. Se vytváří na základě dosavadních právních ustanovení a budeme se muset zapracovat do úplně nových právních aktů, takže právní akty přenesené eh, pravomoci stojí jistě za přeskum. Budeme zkoumat, do jaké míry eh, umožňují jasné vyjádření a do jaké míry budou pro eh, některé instituce matoucí. To bude velice rozsáhlá práce a velký problém spatřuji také v eh, financování. Bylo předloženo mnoho návrhů, to je, myslím, velice důležitý problém. Já pocházím z Německa. E, s zemskými rady, kteří provádějí kontroly ve své oblasti, jsem vedl konzultace, ptal jsem se, jak to vypadá u nich. E, e, jsou tam některé podniky, kterých se to vůbec netýká. Tak jde tedy o otázku, jak to bude možné financovat federální systém v Německu. Já nevím. To se prostě nedá realizovat. Je nesmírně složitý problém. Ta otázka financování se stane základem této zprávy, protože v posledních letech jsme byli svědky toho, že e, bylo zahájeno velmi mnoho soudních řízení e, a že bylo vyhlášeno mnoho rozsudků. To je správné, musíme to řešit. Není možné postupovat jako doposud, ale <clears throat> Myslím, že se eh, musíme více eh, snažit, aby se to dalo realizovat. Eh, paní předsedkyně se dívá. Teď není tolik důležité, co řeknu jako stínový zpravodaj. Je důležité, co nám sdělíte jako uživatele. Eh, od referentů jsme již mnohé slyšeli, tedy děkuji Horstu Schnellhardovi. A eh, já jsem dala pana zpravodaje Perera až nakonec, ale pokud s tím bude souhlasit, tak bych nejprve dala slovo stínovému eh, zpravodaji za zelené Bartu Stasovi, potom dostane slovo Julie Gerling a potom Linda McEwen. Bert Stas, děkuji paní předsedkyně. Já bych měl dvě otázky. Za prvé bych se chtěl zeptat zástupce eh, veterinárního a potravinářského úřadu pana Skenela. Ve své prezentaci jste se právem dotkl toho, že úsporná opatření v členských státech mají značné dopady dopady na bezpečnost potravin v členských zemích. To znamená, že už není možné kontroly řádně financovat, ale asi to má také dopady i na váš potravinářský veterinární, veterinární úřad. Já bych rád věděl, jaké konkrétní dopady mají tyto úspory na váš úřad z finančního i personálního hlediska. Potom k tomu, co říkal pan Schnellhardt, financování kontrol kontrol. Eh, ten postup, který zvolíme, bude jistě ústředním bodem naší diskuse, když se budeme zabývat novou legislativou. A v této souvislosti mám otázku na pana Pudly. Já vycházím z toho, že úhelním kamenem účinného systému kontrol je vždy eh, činnost státu. Musíme zajistit nezávislé inspektory, kteří budou mít mandát od státu a budou eh, pracovat v zájmu státu, pod ochranou státu a postarají se o to, aby eh, výsledek těch kontrol byl brán eh, vážně. Jistě je možné organizovat jiné formy kontrol, ale eh, konečnou eh, kontrolu, konečné slovo musí mít stát. A i když Eh, jde o přínos eh, daného sektoru, tedy ty slavné poplatky. Jak můžeme eh, zajistit nezávislost státních kontrolorů, státních inspektorů, když financování kontrolorů kontrol má být z těch prostředků podniku, to může mít negativní dopady na tu centrální úlohu, tedy na tu konečnou kontrolu ze strany státu. Není možné, aby se ve hře objevily finanční úvahy, že by bylo řečeno, že v některých odvětvích se bude provádět méně kontrol nebo jiné kontroly. Jak je možné zajistit skutečnou závislost? A nyní Julie Gerling, pokud chcete, máte slovo. President. Děkuji, paní předsedkyně. Je to obrovský kus práce. Takže jenom pár připomínek. Pan Pudelec za prvé. Mám otázku vlastně k základu tohoto předpisu. Myslím, že musí být zcela jasné, proč potřebujeme eh, takový, takový předpis, k čemu to bude, proč je to pod jednou střechou, jaké jsou požadavky, proč to chceme dělat. A není to ne, ne, nemá to být jen tak samo pro sebe. Jde o to, že věci lze dělat třeba levněji nebo efektivněji. Ale proč nebo jaká je, eh, jaký je důvod, proč to takto prezentujeme? Když si vezmu článek po článku, tak tam jsou takové věci, jako například pohyb zvířat. Tenhle ten eh, parlament Všichni, kteří zde jsme, jsme strávili spoustu času eh, otázce nad otázkou pohybu zvířat. A v tomto rámci se to zmiňuje v několika článcích a já mám eh, velké obavy, že zde není dostatek podrobností. A byli, jsme žádáni, abychom to prošli a abychom se tomu věnovali. Takže a takových věcí je tady spousta. Kdybychom měli se tomu ještě věnovat a zjistit, zda neděláme něco, co by vlastně poškodilo eh, naše Eh, postavení. Takže to je moje první eh, obava. Druhá věc se týká financování. Hodně lidí se o tom zmínilo. Eh, je zde otázka nebo nebezpečí černé díry, kromě toho, kdo to bude platit, ale samozřejmě obecně je zde také otázka subsidiarity míst, když dáváme nebo předkládáme povinnou platbu pro členské státy, tak to určitě bude problém. Je otázka, zda budeme mít dost času na to. Takže tím se musí tato tento předpis taky věnovat. A další věc, sankce. Zde zase máme princip subsidiarity, když ty sankce jsou trestně právní, tak je otázka, jak to bude platit ve všech 28 členských státech. A e, ty Eh, sankce by měly asi být eh, trestně právní. Eh, musí tedy budou tvrdé. A co budeme dělat, když někde ta akce bude nedostatečná? Takže to tedy jsou obavy, které mám. Děkuji. Dále Lidna McEwen a potom Sofie. Já jsem poslouchala, ale neměla jsem čas se seznámit celou legislativou. Já se domnívám, že pan Pudle by nám to mohl vysvětlit. V posledních eh, letech jsme měli dva velké skandály v oblasti eh, potravinářství. Jeden v Německu, eh, kdy lidé po konzumaci zeleniny umírali a druhý se týkal koňského masa. O tom jsme hovořili nedávno. Ale abych navázala na ta slova. Nejprve jsme tedy přemýšleli v druhém případě a ten systém je takový, abychom na to eh, navázali a vybrali z systému, co je možné. Eh, co se učinilo v Německu, my hovoříme o eh, těch kličkách v Německu, klíčcích v Německu. A potom to jsou tedy ty eh, živočišné produkty. To bylo velice důležité pro FDA v USA. Je tu mnohem více problémů, nejenom tedy ty eh, zelenina, ale také otázka eh, hygieny potravin, živočišné produkty proč tedy nemáme pozitivní seznam pro eh, zeleninu, když existuje v jiných zemích? To je tedy ta moje první otázka. Druhá otázka na pana Sknela. Mohl byste nám něco více říci o tematice kvality? Eh, hovoří se o bezpečnosti eh, potravin především, ale ne tolik o kvalitě. My jsme o tom hovořili minulý týden v souvislosti eh, s eh, prasaty a s inspekcemi masa eh, roku 2004. Jistě mohou vzniknout pro zdravotní problémy konzumací, ale proč nehovoříme o standardech kvality? kvality. Je pravda, že v roce 2004 eh, byla vyšší kvalita i bezpečnost eh, potravin a nyní se snižuje. A Potom mám otázku na doktora Hartmana. Eh, to se týká těch úředních veterinářů. Eh, jsou tu tedy různé společnosti a deregulace. Zajistí eh, nové návrhy, že ti to nezávislí veterináři budou splňovat eh, svou úlohu v tom hygienickém systému. Já jsem hovořila s lidmi, kteří zkoumali ten eh, skandál koňského eh, masa ve Spojeném království a v malo obchodu se nedělá tedy kontrola, říkají, že tu jsou velcí, velké inspekce a ne oční maloobchodníci budou provádět ty inspekce, nechají si informace pro sebe. Já nevím, co si o tom myslí komise. Vím, že eh, máme tedy označování standardy, standardy Teska a různé a Eh, je, eh, přáli bychom se, aby to byl jeden standard pro EU, pro banány a ne eh, různé standardy. Nevím, jestli o tom komise přemýšlela a to znamená, že jsou tedy inspekce, které provádějí kontroly jenom ve velkých závodech, ale také i v menších závodech, na menších jatkách. A domníváte se, alespoň ty, se kterými jsem se setkala, mi říkali v souvislosti s tím skandálem eh, koňského eh, eh, masa, bourárny masa, tam se provádí jenom kontroly každý šest měsíců na pravidelné bázi. Může to být výsledek Eh, to eh, tedy nebyla jatka, to byla bourárna, zpracování se Můžeme tedy eh, veřejnosti vysvětlit, proč to děláme, proč tato velká reforma kde jsou tedy určité nedostatky a co se snažíme dělat, abychom je odstranili. Je to velmi mnoho otázek. Děkuji, Sofie. Tout d'abord, je voudrais saluer euh, l'initiative de mes collègues Schnellhardt et Klapp. Děkuji, Kristo. Nejprve bych chtěla uvítat iniciativu svých kolegů, která se týká této konference. Je to velice důležité položit si tady ty správné, důležité otázky, takže srdečný dík za tuto iniciativu. Nejprve tedy kontrolní aspekty. Víme všichni, že dnešní problémy jsou v oblasti kontroly. Všude existuje legislativa, ale to, co tady chybí, to je tedy v podstatě aspekt původu místa masa, které se zpracovává. Problémem jsou ty kontroly. Měla bych celou řadu otázek. Nejprve tedy existuje v případě kontrol ve všech členských státech stejná úroveň požadavků? Ptám se tedy z tohoto důvodu. Příklad který nemá nic společného s kontrolou potravin, ale s prsními implantáty. Podvodné eh, podniky ve Francii na tom vydělali velké peníze. Ty to mohly dělat proto, protože neexistovalo vlastně eh, nic, co by tedy ve Francii povolovalo používání těchto implantátů, neexistovala žádná tedy laboratoř. Proto tedy tato otázka, jak to vypadá s kontrolami v EU, platí stejné standardy ve všech členských státech? Neměli bychom se postarat o to, abychom měli ve všech členských státech harmonizovanou kontrolu? A teď moje druhá otázka. Potraviny ze států, které nejsou členy EU. Jaké požadavky platí tady na ty kontroly. Mám tady celý seznam eh, potravinových skandálů, nemocí a tak dále v EU. které jsou spojeny s takovýmito dovozy. A kladu si otázku, zda tedy kontrola mimo EU je prováděna vždy řádným způsobem. A teď třetí otázka, sankce. Kontrola je jedna věc a sankce to je jiná věc. Nikdy se vlastně nedokáže dosáhnout toho, aby eh, si, eh, abychom zabra- je třeba zabránit tomu, aby si tedy ti neféroví obchodníci vydělávali čím dál tím více peněz. Pokud jde o skandál s koňským masem, tam je třeba skutečně zavést stíhání těch výniků. Podnik, který byl v případě tohoto skandálu u zdroje, ten bude méně postižen nežli někdo, kdo tedy dvakrát nebo třikrát eh, ukradl maso v nějakém supermarketu, aby mohl uživit svoji rodinu. A proto si musíme položit otázku, platí ve všech členských státech stejná legislativa? a je tato legislativa dostatečně dobře rozpracována, aby se postarala o to, aby tedy eh, bylo zamezeno těmto podvodům? Čtvrtá otázka. pokud jde o ty klíčky, skandály s těmi klíčky. Ekoli, tam došlo k několika úmrtím, Trvalo to dlouho, než se zjistilo, že tato nemoc vlastně byla způsobena v jednom podniku v Německu díky těm klíčkům předtím byly určité podezřelé momenty, které se týkaly producentů okurek ve Španělsku. A sadařské podniky a zeleninářské eh, zelenářské podniky ve Španělsku byly opravdu pod velkým tlakem Eh, nebylo by možné zabránit takovýmto komunikačním problémům? Pak se šířily nesprávné informace, které způsobily španělským podnikům opravdu obrovské problémy. A moje poslední rychlá otázka. Budu pospíchat, ale přesto na to ráda chci odpověď. V Rumunsku bylo, eh, poraženo, byly poraženy stovky konů. A tyto poražené koně nebyly, eh, nakonec to maso nebylo skonzumováno, protože podíl skonzumovaného koňského masa nestoupl. Byly to tedy takzvané fiktivní koně. Teď tedy otázka, Víme vůbec, zdá se toto maso dostalo na trh, nebo jsme předtím zavřeli oči. Takže otázka, která by se týkala těch kontrol, to je tedy otázka, která se týká všech. Já jako spotřebitel, tam si myslím, je to stejné, kdybychom měli kontrolory z jiných zemí. Já si, jsem velice často slyšela tuto otázku, že by bylo lepší pozvat cizí kontrolory. A teď tedy ještě dáme slovo poslednímu eh, v této diskuzi a pak vstoupíme do druhé rundy. Já k tomu chci říci eh, jednu věc. Mám otázku na zástupkyni Kanady. Předpokládali jste ve své legislativě nějakou, nějaké sankce i pro mikropodniky? A druhá otázka, například co se stalo s těmi s podvodnými potravinami. Sankce používáte v tomto případě? Tak to byly konkrétní otázky. Myslím, že každý eh, ví, jak zazněly. Nejprve tedy prosím pana Pudle, aby konkrétně a stručně na to zareagoval, ale to, paní předsedkyně, není možné dát krátkou odpověď na všechny tyto otázky. Já bych o každé z nich eh, mohl hovořit čtvrt hodiny, ale pokusím se na to přesto odpovědět nejprve, co se týče sankcí právního hlediska komise nemá žádnou možnost, jak sankce harmonizovat. My nemůžeme eh, nařídit soudcům, eh, jaké sankce nebo pokuty mají udělovat. Eh, to je na členských státech, ale v tomto návrhu je obsažen článek, v němž stojí, že finanční sankce mají odpovídat závažnosti daného případu a o tom potom rozhodují jednotliví soudci a, a zohlední veškeré okolnosti. To znamená, že je tady eh, takovéto vodítko, hlavní směr v textu, ale jinak je to řešeno individuálně. Dále, co se týče eh, těch nejmenších podniků, to je politické rozhodnutí a komise učinila toto rozhodnutí vzhledem k finanční krizi. Jde o to, aby tyto nejmenší podniky, mikropodniky nebyly tímto způsobem trestány, protože eh, se musí zhostit eh, administrativní zátěže, vyplňovat velmi mnoho formulářů a eh, ty malé podniky volají po větší flexibilitě, menší zátěží, méně kontrol. A to je samozřejmě zcela jasné. 80 až 90 subjektů, které jsou kontrolovány orgány, patří právě k těm malým a nejmenším podnikům. Takže eh, tady hraje politika velkou roli. Máme vytvořit takovou výjimku, ano či ne. Rada spolu s parlamentem to budou muset rozhodnout. A dále k otázce nezávislosti inspektorů. My chceme zajistit a zaručit nezávislost inspektorů eh, vybíráním těch poplatku, ale také chceme zajistit dostatečný počet a zajistit také řádné vzdělávání těch eh, inspektorů. Není možné, aby se prováděly kontroly jednou za deset let. Eh, musíme zajistit minimální četnost kontrol, které se budou provádět a ty vybrané poplatky neskončí samozřejmě eh, v kapsách inspektorů v podobě jejich platu. Počítá se eh, s tím, že eh, půjdou do společnosti společného fondu, ale tady mají důležitou roli členské státy. Prostředky půjdou do státního rozpočtu a ministerstvo financí Eh, rozhodne o jejich přerozdělení ve prospěch škol nebo letišť a podobně. Eh, v některých členských státech se vybrané prostředky poukazují hned kontrolnímu úřadu. Dotýká se to daňové tématiky a to je velice citlivá oblast a v této oblasti komise nemůže nic předepisovat členským státům. V některých členských státech se používají velice dobré postupy, tam se eh, ty prostředky eh, po poplatků používají hned za účelem zlepšení kontrol, vybavení laboratoří, zaměstnání kompetentních pracovníků a tím je zaručena nezávislost inspektorů, kontrolorů. A nyní, co se týče eh, zeleniny. Francouzský kolega se vyslovil ve prospěch uzavřeného systému. V současnosti mohou třetí země eh, dopravovat své produkty k nám a to, pokud se tedy předpisy změní, bude to jinak v oblasti eh, živočišných eh, produktů, tak eh, v vetera, veterinární oblasti máme mezinárodní právní předpisy, ale v oblasti zeleniny je systém otevřený i když některé třetí země jako takové mají uzavřený systém. A to je také otázka politického rozhodnutí. Chceme mít uzavřený systém jako u živočišných produktů, který by zaručoval určité záruky, ale současně bychom také měli možnost nebo i riziko, že se k nám eh, dostanou nějak kteří škůdci nebo choroby, protože u rostlinných eh, v, eh, eh, u, u rostlinných produktů to trvá mnohem déle, než se podaří zjistit původce. Mnohdy to trvá až rok, než se podaří původ nákazy zjistit. A další otázka se týkala problematiky kvalit kvalita versus eh, bezpečnost. Zmiňovali jste se o certifikaci eh, prsních implantátů. Tuto certifikaci provedly soukromé subjekty. A to se týká i potravin. A eh, nejsou to úřední oficiální pracoviště, které provádějí tu certifikaci, provádějí ji pro uh, úřední orgány, ale co se týče bezpečnosti potravin nebo kvality, označování, za to všechno jsou zodpovědné národní orgány. Byli bychom rádi, kdyby e, tuto činnost dále prováděli, ale také je možné je předat akreditovaným pracovištím. Já si myslím, že v případě francouzských prsních implantátů to bylo takové německé eh, instituce, která vystavila certifikát, ale no, to samozřejmě není eh, žádný důvod, proč bychom se tím neměli zabývat. Kolegové, kteří se zabývají na národní úrovni těmito kontrolami, samozřejmě jsou příslušní proto, aby dohlédli na to, že tady nesmí být žádné velké rozdíly v kontrole kvality kvality mezi jednotlivými členskými zeměmi. Mohl bych tady hovořit celé hodiny, ale ještě bych tedy chtěl dát slovo svému kolegovi. Samozřejmě ani komise nemá odpověď na všechno. Teď bych chtěla požádat všechny přítomné, aby tedy eh, mohli, eh, aby kladli dotazy, které se budou týkat našeho tématu a nespecializované. Michael k tomu něco ještě dodá. Já chci chci říci, že se hovořilo o dopadech snížení zdrojů, snížení finančních prostředků v, v samotné komisi. Uznávám, že parlament nás také velmi mnoho podporoval v tomto, včetně prostředků. A já jsem žádán, abych v rámci dobrého managementu informoval generálního ředitele a komisaře, pokud by se objevila nepřijatelná rizika týkající se financování a my konzistentně ujišťujeme, že jsme schopni ze stávající, se stávající úrovni prostředků vykonávat svou práci eh, důsledně. Takže eh, jsme schopni takto pracovat a <clears throat> setkali jsme se s ekonomikami, eh, když to teda konkrétní příklad, tak je to například rybolov nebo rybí Eh, rybí výrobky eh, a eh, jejich kontrola u malých rybolovních společností, takže kontroly těchto na firm se například snížily, se zredukovaly. V tom novém návrhu týkajících se, týkajícím se kontrol parlament hraje daleko větší úlohu, pokud jde o FCO a Eh, mají teď je příležitost, abyste zjistili, co děláme a jak to děláme, pokud jde o eh, požadovanou četnost kontrol a jaké jsou dopady na eh, finanční prostředky a o organizaci kontrol a provádění kontrol v budoucnosti. Byla zde zmínka také o kvalitě. Velmi krátce, krátce jsem se o tom zmínil ve své prezentace. V podstatě se vyžaduje, aby všechny kontroly vycházely z rizika a kontrolní orgány v členských státech jsou pod velkým tlakem. Zaměření je na Eh, problémy, které představují skutečné riziko pro zdraví. A máme na výběr mezi bezpečnostními a kvalitativními a v tomto případě bezpečnostní hledisko vždycky má prioritu, protože zde zjišťujeme například eh, v případě eh, vulkanických geografických ukazatelů vidíme, že bezpečnostní hledisko má menší eh, význam. Eh, tak eh, jinak tradičně se zaměřujeme, pokud jde i o školení a veterinářů na bezpečnost. E, a teď se zde objevují i problémy, které se týkají podvodů, čili rozšiřuje se ta oblast, kterou musí znát a objevily se zde tedy nové oblasti a nové problémy. Děkuji, pane Harmane. Paní McEwen chtěla vědět, jak e, funguje ten evropský systém a chtěla bych se zeptat, máte také zkušenosti z jiných zemí? Ano, vážná paní předsedkyně, já jsem velice spokojen se systémem v Německu. Jistě Jistě všude bychom mohli potřebovat více personálu, ale výměna informací s kolegy i z ostatních zemí funguje prostřednictvím systému vzdělávání velice dobře. Otázka byla, eh, jaká bude eh, role těch úředních eh, veterinářů v budoucnosti. A musím říci, že ta část 2 neobsahuje žádné úvahy deregulace v článku 15. Jo, to bylo fos, je to, že k deregulaci dojde v těch aktech přenesené pravomoci, že bude zapotřebí méně kontrol. Druhá otázka, eh, role eh, veterinářů při inspekci masa. Mě to minulý týden překvapilo, že se změnou nařízení 882 v rámci hygienického balíčku eh, se upravuje do tak veliké míry oblast inspekce masa EASA, i když by to vlastně do toho pat, patřilo. EFSA ve znaleckém posudku vyzdvihla tři body eh, zkoumání eh, plátku není zapotřebí, protože není možné ty eh, původce nalézt, eh, je možné to přenést a ty informace, eh, které se převádí od jednoho závodu do druhého, musí dobře fungovat. A další body, které patří k celému balíčku, do toho začleněny nebyly. Mohly by se možná později upravit a proto se domnívám, že to není rozumné řešení, musíme to zachovat jako celý balíček. E, ne, jde, jde, jde, jde, domnívám se, že tady jde jenom o náklady, ne o zlepšení. Děkuji. Já nemám přímo žádné dotazy, které by byly adresovány mně, ale přesto bych stručně chtěl něco říci e, k financování mikropodniků. V Itálii máme určitou úpravu, která představuje výjimku pro malé maloobchodníky, ovšem pokud jde o úřední kontroly, Existuje tady nebezpečí, že dojde k porušování předpisů především eh, na této úrovni a to je ovšem v rozsahu 23%. Také podniky, které jsou v současné době z toho vyňaty, které ovšem přispívají podstatně k zdravotnímu riziku, tak tyto podniky by měly také finančně být pohnány k zodpovědnosti. Děkuji. Chcete ještě něco doplnit, pane Banci, nebo ne? Ano, není žádná otázka, která eh, by byla eh, zaměřena, která by byla kladná čistě mě. Každopádně eh, navrhujete, abychom mm, sem přinášeli své výsledky, především pokud jde o výsledky Eh, podvodného chování a vytváří se nový systém. Eh, eh, zde systém už je. My potřebujeme v zájmu bezpečnosti potravin si vyměňovat právě ty spravodajské informace a na tom budovat, dát to, unifikovat to, nevytvářet tedy něco nového, protože tady ale vycházet z toho, co už máme a velmi rychle to bude budoucnu využít. Děkuji. Paní Anžezi má konkrétní otázku. Děkuji. Tedy první otázka se týkala, zda existuje výjimka pro eh, mikropodniky. Eh, v naší legislativě ano, máme takovou výjimku, ale eh, já jsem si uvědomila dnes odpoledne, že v obecně eh, v zemědělskou potravinářském komplexu hrají malé podniky větší roli než u nás. A jde o definici. Já jsem eh, opravdu se nezabírala tolik detaily. Musím se tedy k tomu vrátit prostřednictvím sekretariátu. Vás budu přesně informovat o tom, jaká je u nás definice mikropodniků. A k té druhé otázce se týká e, sankcionování podvodů. Naše legislativa se zejména eh, zaměřuje na bezpečnost, ale eh, velkou váhu má také prevence vzniku podvodů. Eh, sankce, které jsou obsaženy v legislativě, sahají až do 5 milionů dolarů. A 250 až tisíc až 500 tisíc závislosti na závažnosti případu. To jsou tedy čísla uvedena v legislativě. Pokud si přejete podrobnější informace nebo i další otázky, tak já se k tomu vrátím a pošlu vám je. Dobře, myslím, že pan zpravodaj využije této příležitosti a položí vám doplňující otázky. Ještě bych vám chtěla poděkovat všem, kteří vystoupili, kteří se zúčastnili diskuze a můžeme přejít k druhé části panelu. Je mi líto, že se tak dlouho čekali. A týká se to dopadů návrhu na aktéry v potravinářském průmyslu. Pan zpravodaj převezme předsednictví a povede tuto část panelu. Děkuji, paní předsedkyně Klas. A jak už jsme slyšeli, obzvláště v přednášce eh, pana ředitele eh, Pudeleta z generálního ředitelství Sanko, tak návrh Evropské komise vlastně počítá s určitými novinkami v různých úpravách. Zcela všeobecně řečeno, význam spočívá v rozšíření úředních kontrol ve všech oblastech potravinového řetězce a také v harmonizaci předpisů. Kromě toho by měly být provedeny kontroly založené na riziku. V nazíření 882 z roku 2004 se teď také projednává financování a přesné uspořádání inspekcí. Jak tady tedy už o tom hovořil doktor Calderone, ředitel eh, pro zpracovávatelský průmysl masa, David Calderone bude mít jako první slovo. Dobrý den. Děkuji za možnost, že se tady mohu vyjádřit. Já jsem tady zástupcem eh, eh, zpracovatelského průmyslu masa. Jak už tady bylo správně řečeno, Náš sektor už čeká celá léta na takovouto úpravu. Systém tarifů byl už eh, v nařízení 882 a v novém textu je pojedná novým způsobem. Dnes odpoledne jsme vyslechli zajímavé přednášky. Hovořilo se také o vývoji mimo Evropu a eh, samozřejmě se také velká pozornost věnuje i jiným produktům nežli maso. Eh, sektor kontroly masa je velice důležitý. Již na jatkách byly dřív předpisy, které předpisovaly, že veterinář musí být při porážce přítomen. Především odvětví zpracování masa si přála tyto kontroly, protože na ně byla zvyklá. Eh, důležitým aspekt tady zmínil pan ředitel Borelo a sice otázku tříštění konkurence. Nacházíme se na vnitřním trhu, máme tady volný pohyb zboží a přáli bychom si, aby ve všech členských státech eh, byl zvolen stejný postup pro provádění kontrol a i pro četnost kontrol. Eh, také v oblasti poplatku by měl být eh, stejný jednotný systém. Postup, který je založen na riziku, ten tedy se nám opravdu líbí, ale přáli bychom si přesto, aby kritéria byla Eh, určena jasným způsobem pro podniky s tím, že budou přidělovány určité body, aby se na to mohly také podniky připravit, aby věděli, podle jakých kritérií se inspekce budou provádět. Potom ještě tedy k poplatkům. V našem sektoru, jak už bylo řečeno, jsme zvyklí na kontroly. To samozřejmě nemění nic na tom, že i nadále zastáváme názor, že bezpečnost potravin není pouze otázkou eh, veřejného zdraví, ale výrobní podniky samozřejmě hrají velice důležitou roli v této oblasti. A proto si myslíme, že je smysluplné, aby poplatky a tarify byly stavovány eh, při zohlednění obecného zájmu. To znamená, že by nebylo spravedlivé, kdyby platili výslovně pouze podniky. My víme, že musíme určitou část zaplatit, protože se jedná o úřední kontroly, které vytvářejí určitou přidanou hodnotu, především u exportu do třetích zemí. Samozřejmě tam by to vůbec bez úředních kontrol nešlo, ale je to také otázka důvěry spotřebitele. Eh, to všechno se samozřejmě samozřejmě opírá o kontroly a proto chápeme, že musíme část úředních kontrol platit, ale poplatky musí být vytvořeny tak, aby to eh, zohledňovalo i užitek obecného zájmu. pokud jde o postup, který je založen na riziku, je pro nás opravdu velice důležité, že se tady eh, ty, při těchto kontrolách rozlišují jednotlivé typy podniků. V tomto návrhu nařízení podle našeho názoru eh, je třeba mít ještě další aspekty, například rozsah činnosti, také již eh, odhalené případy porušení pravidel, abychom se podívali také na to, jak vypadal dosavadní výkon eh, podniku. A samozřejmě je třeba zohlednit také rizika spojená s novými potravinami. Tady máme velice dobrý příklad ze současné diskuze, která je možná možná relevantní, dále nové eh, inspekční postupy pro vepřové maso, s kterými teď komise počítá a o, určit, o tom také nedávno hlasoval parlament. To tedy znamená, že je třeba zohlednit také nová rizika a komise proto zvolila nový eh, vědecký postup, kde bylo řečeno, že tyto kontroly vlastně musí být uspůsobeny tomu, aby mohly zohlednit také nová rizika. A to je v tom textu zákona. Tedy kontroly, které jsou skutečně založeny na tom odhalování rizika. Další velice důležitý aspekt je také transparentnost. Jakožto podnik Nemáme vůbec nic proti tomu, abychom zveřejňovali údaje z našich vlastních kontrol. Evropská legislativa již celá léta vidí primární zodpovědnost průmyslu eh, zpracování potrovin za úřední kontroly a tyto úřední kontroly by měly samozřejmě tuto zodpovědnost eh, ještě zvýšit a pojistit, ale my samozřejmě i na legislativním základě eh, naši zodpovědnost akceptujeme. Když se hovoří o transparentnosti, transparentnosti, tak to samozřejmě neznamená, že problémy eh, se skrývají uvnitř podniku, ale jsou odpovídajícím způsobem eh, vyjasněny. A úřední kontroly by měly být použity také na odhalení podvodů. Co je podvod? To je do určité míry jasné. Ovšem existují také porušení pravidel v podnicích, které může inspektor zjistit jsou to, eh, je to tedy porušování pravidel, které není závislé na vůli eh, postiženého podniku. Jsou tady otázky dodržování zákonných předpisů výrobních procesů, eh, Dále vědecké studie, které jsou tady základem a které samozřejmě eh, mohou eh, vést k určitým problémům a od, dále k odstraňování problémů. Jestliže tedy inspektor předloží zlepšovací návrhy, tak to samozřejmě pomůže podniku, ale porušení pravidel nemusí být nutně podvodem. A tady si klademe otázku, eh, jak velká by měla být ta transparentnost protože návrh na řízení tady eh, vidí, eh, že eh, by tyto informace měly být pojaty velice širokým způsobem. Pokud by to mělo mít negativní dopad na pověst podniku, tak je to opravdu doprovázeno katastrofálními dopady. A já si myslím, že kdybychom tady postupovali zdrženlí, tak to neznamená, že by tady byly nedostatky v transparentnosti, ale že bychom se chtěli vyhnout určitým nedostatkům a porušování té dobré pověsti. Jak už bylo řečeno, po podvod musí být správně definován, protože porušení pravidel nemusí být nutně podvodem. Kromě toho jsme také viděli, že současný návrh eh, počítá se dvěma typy financování. Financování je samozřejmě velice důležité. Máme tady dvě možnosti pro financování. Nejprve se jedná o skutečné náklady na kontroly a za druhé se jedná o určitý řád placení podplatků. A to se stanovuje nezávisle na tom, jak často je podnik kontrolován. My jsme toho názoru, že je třeba počítat s možností, že určitý počet kontrol se provede, že tedy při častějších kontrolách eh, samozřejmě vzniknou vyšší poplatky a proto tedy samozřejmě se musí platit více. Jestliže tedy podniky v případě opakovaných kontrol eh, stanovu, eh, zjišťují, že je všechno v pořádku, tak by ty kontroly neměly být prováděny často a měly by to být také levnější. To je pro nás velice důležitým aspektem. Pak bych se chtěl ještě stručně zmínit o odpovědnosti podniků. Je důležité, aby ty vlastní kontroly, které se provádějí v podnicích, byly také zohledněny. Vlastní kontrola to není nic samoučelného. Vlastní kontroly se zabývají také dalšími kontro, eh, aspekty. Jsou tady kontroly ze strany veterinářů, dále kontroly v obchodě, hospodářské kontroly. A v této souvislosti jsou eh, prováděna velmi důležitá šetření. A jestliže jsou prováděny úřední kontroly, tak mají tentýž účel jakož, jako vlastní kontroly podniků. A především eh, tomu sektoru eh, zpracovatelského průmyslu masa je důležité, aby určité kontroly byly prováděny dostatečně vyškoleným personálem, Nemusí to být absolventi univerzit, to by samozřejmě vedlo k zevstupu nákladů. Děkuji za pozornost. Děkuji doktorovi Calderonemu. To byl tedy eh, zpracovatelský průmysl masa. A teď přejdeme k dalšímu velice důležitému sektoru. Jsou to osiva. Eh, Evropa je hlavním výrobcem Především pokud jde o osivo, je nutno velmi investovat do výzkumu protože se tady jedná o to, abychom měli spolehlivé osivo především pro eh, pěstování zeleniny. Takže slovo má doktor Massimo Biloni, eh, generální ředitel z Evropského združení pro osiva. Pane Bilony, máte slovo. Děkuji vám. Předně bych chtěl s jménem i jménem svého průmyslu zde hovořit. Hovořit o tom, jakým způsobem eh, rostliny a osivy, osiva mohou přispět k bezpečnosti potravin zastupují European Seed Association, což je Evropská asociace pro osiva a chtěl bych hovořit o této asociaci a také o našem italském podniku. Je to eh, podnik, který patří mezi malé a střední podniky, kde v praxi probíhají úřední kontroly. A ve své prezentaci se pokusím vám dát eh, pár informací o tom, jak osi, sektor osiv v Evropě funguje. E, e, máme celkem, v Evropě je celkem 7 tisíc podniků v tomto oboru a většina z nich jsou malé a střední. Podniky obrat 7 miliard euro to je zhruba 50 tisíc zaměstnanců a jedna čtvrtina z nich pracuje ve, výzkumu a vývoji investujeme zhruba 20 obratu a e, Evropa je lídrem, pokud jde o vývoz e, osiv a rostlin, především osiv. A teď e, pohovoříme trošku o podrobnostech. Projdu to velmi rychle. Chtěl bych říci, že z kilo, kilo, kilo osiv je zhruba, z kila osiv je zhruba 500, 500 kilo kukuřice. Eh, pokud jde o rajčata, tak tě tam jde o 3 až 9 eh, tisíc kilogramů. Je to tedy v tom hodnotovém řetězci velmi důležitá věc. A jsou zde velké problémy, Eh, pokud jde o choroby, o parazity i o dodržování kvality. Můj podnik eh, je podnik, který vyrábí osiva, rýže. Fungujeme na severu Itálie. Je to celkem 13 farmářů, kteří mají zhruba 1500 hektarů v různých regionech Itálie a máme své vlastní eh, výzkumné středisko, kde investujeme eh, do výzkumu nových odrůd. A kromě toho eh, v těchto v našich podnicích, které jsou tři, vyrábíme osiva rýže pro celou Evropu takže my nejenom eh, množíme materiál, ale eh, fungujeme eh, v celém středomoří. Náš obrat je zhruba 9 milionů euro. Máme zhruba 12 zaměstnanců na podnik, čili nejsme už považováni za mikropodniky, ale jsme téměř mikropodniky. Jako a malý a malé a střední podniky upřednostňujeme produkty vysoké kvality a chtěl bych připomenout, že e, výroba rýže v Itálii a ve Španělsku se e, realizuje hlavně na základě velmi dobře identifikovaných a certifikovaných odrůd. Pokud jde o kontroly, Viděli jsme, že kontroly se vždycky dělají u nás už 40 let podle evropských pravidel a tyto kontroly se vždycky snažily získat nebo vést ke zdravým velmi kvalitním produktům, které budou snadno identifikovatelné. A když hovoříme o kontrolách, co máme konkrétně na mysli? Pokud jde o osiva, hovoříme o kontrolách, které se dělají přímo na poli, když zemědělec sklidí Dále eh, tam se identifikuje odrůda a také se kontroluje, zda tam nejsou choroby, to je první kontrola chorob. Teď hovořím tedy o sklizni a hovořím o eh, produktu nikoliv pro lidskou spotřebu, ale pro výrobu osiv. Další kontrola se dělá proto, aby se zjistilo, že zde nejsou žádné patologie. To jsou takové případy eh, chorob, které nejsou na našem území a jde o věci, které jsou, nebo o choroby, které podléhají karanténě. Celkem se dělají tři kontroly a teprve po těchto třech kontrolách je možné to osivo prodávat. Bez tří důkladných kontrol není možné e, osiva prodávat, to nám umožňuje e, plnou vysledovatelnost zemědělec, eh, který eh, produkuje osiva, ví, že jeho produkt je eh, zdravý a že je vysledovatelný. V naší zemi vzhledem k těmto jsou náklady na úřední kontroly zhruba 450 tisíc euro za rok, to je zhruba 5 obratu a jaký je náš cíl, pokud jde o úřední kontroly a proč si myslíme, že tyto úřední kontroly jsou užitečné. Je to proto, že eh, zahrnují všechny zainteresované, všechny aktéry, kteří jsou na stejné úrovni. To znamená, že všichni aktéři opravdu mají zajištěnou stejnou ochranu. Dále zajišťují ochranu pro spotřebitele a Dále eh, spotřebitel může věřit eh, produktu, který je identifikovaný a zdravý, protože je, kon, jsou kontroly a vysledovatelnost od eh, vypěstování až po uvedení na trh. A toto kontrolované osivo má za úkol zajistit kontrolovatelnost chorob, protože především chorob, které podléhají karanténě. Kdyby tyto kontroly nebyly, nebylo by možné zabrzdit šíření těchto chorob. A jak uvažujeme do budoucna? Především eh, věříme v další harmonizaci pravidel, především kontrol, harmonizaci pravidel pro všechny členské státy Evropské unie a všechno toto by mělo být užitečné především eh, pro podniky takové, jako je můj podnik, to znamená pro malé a střední podniky a dokonce pro, eh, min, pro mikropodniky, eh, tak aby tedy v celé Evropě platila stejná pravidla pro všechny. Chtěl bych zdůraznit, že můj podnik exportuje do všech zemí Evropské unie. Eh, hodnota našeho exportu je zhruba 1,5 milionu euro. Je to 16 celkové produkce. A Eh, mimo Evropskou unii eh, eh, vyvážíme jenom v hodnotě 0,4 miliony euro, což je zhruba 5 Proto nás právě tolik zajímá harmonizace v rámci Evropské unie. Samozřejmě ale nechceme, aby to bylo přehnaně nákladné. Myslíme si, že tyto aktivity můžou být delegovány na podniky, které jsou pod oficiální kontrolou a podniky pro vyrábějící osiva musí mít e, dobře připravené e, odborníky a taky kvalitní laboratoře. A to, co se dělá e, oficiálně, je proto, aby se identifikovala produkce osiv. V tom smyslu, že ta osiva budou opravdu v pořádku, tak aby v žádném případě neodešla od nás eh, ne, nedobrá osiva nebo nekvalitní osiva a proto právě potřebujeme eh, ta, eh, tyto odborníky, kteří zajistí kvalitu a k tomu napomohou i kontroly. A to všechno bude pomáhat malým a středním podnikům i mikropodnikům, protože jim to umožní aby byly kontroly bez příliš velkých nákladů. Malé a střední podniky, které produkují osiva, e, jsou velmi početné, jejich 70 podniků. A naším cílem e, na úrovni sledovatelnosti je zajistit minimální analýzy které se zde v tomto sektoru uskutečňují. A jednotná norm, harmonizovaná norma pro všechny podniky. V případě eh, rýže, která je v Itálii emblematická, je třeba ještě dávat jména odrůdám a na základě úředních kontrol, kontrol se zajistí, že opravdu odrůda je taková, jaká se, jaká, jak je popsána. A na závěr bych rád řekl, že eh, eh, Evropská asociace eh, pro osiva chce zachovat silný kontrolní systém, harmonizovat oficiální kontroly, dosáhnout toho, že se zjednoduší kontrolní systém eh, uplatněním eh, veřejn, eh, spojení veřejného a soukromého sektoru a tím se zajistí i kvalita a vysledovatelnost. Děkuji. Děkuji a <clears throat> nyní jsme tedy hovořili o kontrole osiva. To jsou ty tři kroky, než se osivo dostane na trh. A mohli jsme také skonstatovat, že dobré osivo představuje také přidanou hodnotu. Dále vystoupí pan Luke Peters, předseda akciové společnosti Copaco Gega pro fitosanitární otázky. A bude hovořit o dopadech návrhu legislativy na kontroly, které se budou provádět v zemědělském sektoru a jaké budou mít dopady na malé podniky. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že jste mě pozval jako zástupce Kopa, Kopa Číka eh, jako zástupce evropských zemědělců. Víte, že celá řada našich členů jsou malé a středně velké podniky a eh, závisejí tedy na tom, co bude předmětem nového návrhu. Jaké to bude mít tedy pro ně dopady? Za Kopa Kočíka bych chtěl v prvé řadě poděkovat Evropské komisi za revizi eh, Eh, úředních kontrol za tento návrh, protože to eh, má zásadní eh, význam pro zemědělce a zemědělská družstva. A tato reviza jistě podporuje naše každodenní závazky poskytnout potřebitelům v Evropě i na celém světě zdravé a bezpečné potraviny. My spolupracujeme eh, eh, nejenom v rámci Evropské unii i se třetími zeměmi a jde nám o dodržování vysokých standardů produkce. Spravedlivá hospodářská soutěž je velice eh, nutná nutná, abychom eh, zajistili bezpečnost potravin, eh, řešili otázky klimatu, životního prostředí a reagovali na nová rizika. Avšak eh, hospodářská soutěž se odehrává v prostředí rovných podmínek. To je velice důležité a musí to zahrnovat i třetí země. Eh, současná revize legislativy všechny tyto aspekty bohužel nezohledňuje. Někteří z našich hlavních eh, partnerů stále ještě eh, profitují z úředních kontrol, které jsou dotovány z veřejných peněz. Eh, dále se to týká také evropských subjektů, kteří musí platit za úřední eh, kontroly, které jim ukládají třetí země, takže eh, musí platit vlastně dvakrát při vývozu. My jsme přesvědčeni o tom, že když se to břemeno přesune na soukromé subjekty nezávisle na jejich velikosti, že to bude kontraproduktivní a ohrozí jejich konkurenceschopnost. Je třeba pokládat úřední kontroly za veřejnou službu eh, my proto odmítáme povinný systém eh, poplatků, který by hradili hospodářské subjekty eh, nezávisle na jejich velikosti. Eh, také by to mělo dopad na cestování a cestovní ruch. O tom jsme nehovořili. Eh, během dnešního dne. Jsme přesvědčeni o tom, že výjimka pro mikropodniky eh, je jistě eh, aspektem, který musíme zachovat. I když by se měla rozšířit a všechny subjekty v Evropské unii, nezávisle na jejich velikosti. Malé a střední podniky představují to zdravé jádro Evropské křehké ekonomiky a tato eh, výjimka by byla v souladu se strategií komise Evropa 2020 a eh, byla by součástí politiky minimalizace eh, administrativního břemena pro malé a středně velké podniky a posilovala by jejich konkurenceschopnost. Podle Eurostatu představují malé střední podniky pouze 5 celkového obratu dosaženého eh, v eh, sektoru zemědělství a potravinářství a pouze 5% eh, jsou tedy ty malé střední velké podniky, nevyvážená síla a nedobře fungující potravinářský řetězec Eh, by vedl k tomu, že by země eh, zemědělská družstva, zemědělci eh, nemohli hradit tyto <clears throat> dodatečné náklady. Velice se obáváme, že náklady na kontrolu by se převáděly na úroveň zemědělských podniků a nebyl by to konec potravinářského řetězce. Chtěli bychom se vyvarovat eh, tomu, aby eh, eh, tyto subjekty nebyly předmětem výjimek. Chtěli bychom, aby orgány převzaly svou odpovědnost. Bohužel eh, tady nejsou eh, požadavky, aby příslušné orgány prováděly veřejné kontroly co nejefektivněji. A to bude znamenat, že účet eh, zaplatí producent a to není přijatelné. Je pravda, že závazek zajistit bezpečnost potravin je na parametrech eh, hospodářských subjektů ale není možné, aby jenom eh, hospodářské subjekty nesly tíhu eh, nákladů na úřední kontroly. Je to velký počet malých a středně velkých podniků a když tu máme fungující daňový systém, tak je možné, že eh, potom eh, budou mít nedostatek eh, prostředků. Rád bych se zmínil o konkrétních příkladech, o tom, co se odehrává v zemědělství zemědělské subjekty jsou častěji kontrolovány a my se domníváme, že tyto kontroly by se měly eh, agregovat a eh, bychom zajistili efektivní výsledky. Dále zemědělci a družstva jsou součástí dobrovolných eh, systémů zajišťování kvality, které zajišťují plnění standardu EU. A e, takovéto e, systémy jsou kontrolovány e, často třetími nezávislými subjekty. Co se tedy stává ve skutečnosti, že příslušný orgán přijde na kontrolu a kontroluje přesně stejnou aktivitu za naše náklady. Mělo by být jasné, že je možné do toho začlenit i výsledky soukromých eh, kontrol, aby ty úřední kontroly byly efektivnější. A měli bychom pracovat i s stranami úředních certifikací a kontrol a dále. Eh, jistě vítáme koncepci transparentnosti a harmonizace, která eh, eh, bude začleněna do návrhu ve prospěch subjektů i orgánů. Přejeme si jistě dobré fungování na vnitřním trhu a vysokou efektivitu v Evropské unii. Chtěli bychom zajistit dobrou konkurenceschopnost evropského zemědělství a inteligentnější využívání stávajících zdrojů a přitom zaručit vysokou úroveň výrobních standardů. K tomu potřebujeme, aby parlament, Evropská komise i rada zdůraznili tyto aspekty při přepracování systému úředních kontrol. Děkuji vám. Grazie. Grazie. Děkuji vám. Eh, pane Petrsi. Prezentoval jste velmi zajímavé úvahy, které vezmeme v úvahu v diskusi nebo v rozpravě poslanců. A nyní chci dát slovo zástupkyni Evropské eh, kanceláře spotřebitelů paní Vil. Eh, děkuji vám a děkuji eh, výboru. Envy za to, že mi dává příležitost zde prezentovat některé, některá témata z hlediska spotřebitele. Je zde spousta věcí, které se objevují ve zprávě pana Langa, které už byly zahrnuty do návrhu, ale mnoho z těchto návrhů se týká také oficiálních kontrol. Já tedy velmi některé body velmi rychle projdu. Myslím si, že se, je třeba se vrátit k první věci, eh, když hovoříme o, eh, budouc, o budoucím znovu vytvoření eh, důvěry spotřebitele tato v uplynulé době byla důvěra spotřebitele Eh, testována a když hovoříme o eh, vynucovacích opatření, tak je třeba, aby eh, všechny strany fungovaly nezávisle, aby byly nezávislé i úkoly, které jim jsou eh, delegovány. Eh, dále, abychom měli pravidelné kontroly, které by zajistily, že správně plní své povinnosti. Pro nás nejde jenom o to, kdo provádí inspekce, ale taky, co by měli eh, zahrnovat a jak nechceme, aby se krize týkající se koňského masa znovu a znovu opakovala, aby se opakovaly podobné skandály a je tedy třeba zajistit, aby byly zaregistrováni všichni spotřebitelé, všichni eh, zprostředkovatele a aby, eh, plnili, eh, aby podléhali právním požadavkům. Přístup založený na riziku je správný a všichni zprostředkovatele tedy musí být, jak jsem říkal, říkala, eh, eh, musí podléhat právním požadavkům eh, prostředky je třeba vytvořit podle potřeb podniků, které, kde je největší riziko. To už, o tom už se zmiňovalo hodně poslanců, že tato rizika by měla zahrnovat i ekonomické ztráty pro spotřebitele a riziko toho, kdy je spotřebitel, z, z jeho informace je zavádějící, kromě jenom zpráv eh, škod na zdraví. Je třeba eh, zajistit a eh, i to, co spotřebitelé očekávají nad rámec čistě jenom standardů. A na základě zase těch skandálů, které byly objasně, zase je jasná potřeba úzké eh, koordinace, spolupráce a výměny informací mezi členskými státy a je životně důležité, aby se vyměňovaly informace a spravodajské informace mezi členskými státy, jak se o tom zmínili zástupci ze Spojeného království a aby existoval pevný silný systém, který umožní tuto výměnu mezi členskými eh, státy a jak jak říká návrh komise, i rychlé šíření informací o možných eh, hrozbách a eh, aby bylo možné zachytit eh, možné kontaminanty a rizika v rámci potravinářského řetězce. Je životně důležité mít komunikační síť v rámci členských států. Je to věc, která už taky, eh, o které se taky hovořilo, aby bylo možné identifikovat rychlé hrozby a eh, informovat veřejnost co nejrychleji aby bylo možné přijmout příslušná opatření. Všichni řečníci dnes hovořili o financování úředních kontrol a to asi bude největší problém, o kterém budete hovořit v následujících měsících. Všichni se shodneme v tom, že je zcela zásadní, aby pro vynucování legislativy eh, pro eh, v oblasti potravin bylo dostatek prostředků a e, komise navrhuje, aby se výběr poplatku rozšířil na širší spektrum podniků. V tomto případě potřebujeme transparentnost výběru a je zase velmi důležité, aby e, tento systém byl co nejtransparentnější, aby e, nebyla spochybňována nezávislost kontrolních orgánů. Myslím si, že bychom se na to měli podívat také z toho hlediska, že ty poplatky se, by se měly zavádět proto, aby eh, nabádali k plnění pravidel, tak jak taky o to už tady zaznělo. A ti, kteří eh, plní zákon, by měli mít výhody, eh, jakýsi bonus, pokud jde o platbu těchto poplatků. Jedna otázka, kterou bychom měli, a taky se o tom dneska několikrát hovořilo, je výjimka pro mikropodniky. Hovořilo jsme o, hovořili jsme o přístupu založeném na riziku v případě eh, kontrol a eh, mikropodniky bychom měli brát v úvahu, protože eh, i, i, i u nich je vysoké riziko takže pro výpočet by se v tom případě eh, nebral eh, lo riziko, ale velikost podniku. A eh, vyzýváme výbor Envy, aby se v tomto na, na diskusi, aby se na tuto diskusi taky zaměřil. Je zcela zásadní, aby kontroly byly nenahlášené předem. Nahlášení předem by mělo být výjimečné, protože komise e, může říci nebo může odůvodnit, v jakém případě je potřeba tu kontrolu nahlásit předem. Domníváme se, že e, kontrola e, v případě nahlášení předem nezjistí, jaká je běžná praxe. Takže Nahlášená kontrola by se měla ozmezit na výjimečné případy, kdy je třeba, aby byl přítomen eh, konkrétní personál. Otázka sankcí. Taky tady několikrát zaznělo toto téma. A pan komisař sám se zmiňoval několikrát o tom, že eh, podvádění nebo trestný čin by se neměl vyplatit. Opravdu potřebujeme vysoké eh, sankce, tak, aby eh, byly odstrašující. Samozřejmě zároveň potřebujeme koherentní praxi, aby bylo jasné, jak tedy finančně, finanční sankce budou fungovat v praxi. A chtěli bychom možná zjistit, jaká bude role komise při vytváření eh, vodítka nebo směrnic pro členské státy, protože členské, eh, členské státy eh, budou vykonávat možná nebo implementovat toto nařízení trochu jinak a jde o to, že přístup k sankcím by rozhodně měl být koherentní. A v neposlední řadě je pro nás velmi důležitým tématem transparentnost. Je to priorita, kterou máme na seznamu. Naši spotřebitelé bez transparentnosti ne, nebudou těch pravidel pro plnění, nebudou mít důvěru v systém. Byli zde zástupci, kteří kteří hovořili o systému, o problémech, které existují v Spojeném království, eh, v Dánsku. Je možnost zavést tyto systémy a třetí eh, státy, které, které mají podobná schémata, eh, rovněž mohou uplatnit své systémy sdílení informací. Hovoříme také o standardech eh, plnění v potravinářském řetězci a způsobu, jak srovnávat jednotlivé eh, podniky. A pokud hovoříme o spotřebitelích, spotřebitelé by měl mít informovanou možnost výběru. A jak už se o tom hovořilo, to by všechno by pomohlo eh, na standardy prosazovat a realizovat. Domníváme se, že členské státy by měly informovat o výsledcích eh, kontrol a samotné firmy by měly o nich informovat a poskytovat informace spotřebitelům, aby, mohli, aby si mohli vybírat na základě těchto informací. Takže je spousta témat, o kterých můžeme přemýšlet a budeme s vámi v nasledujících měsících spolupracovat eh, poskyt, poskytováním Eh, našich myšlenek. Bohužel musím už odejít, nebudu zde moci setrvat na diskusi, ale pokud budete mít cokoliv, obraťte se na nás. Děkuji vám. Předtím, než vrátím slovo paní předsedkyni Klas, chtěl bych poděkovat paní Will za to, že nás tady seznámila se stanoviskem spotřebitelů. Také spotřebiteli požadují účinná, jasná pravidla na základě jasných úředních kontrol. A já samozřejmě sdílím její názor. Paní předsedkyně, máte slovo k diskuzi. Děkuji, pane kolego Pirilo. My tady jsme z druhé strany stolu dostali také takové dobré podněty a musím říci, že pro obě strany to bylo obohacující. Sledujeme náš společný cíl a už jsme na cestě k němu. Ptám se stínových zpravodajů nebo kolegů a kolegyň, zná, mají nějaké dotazy. Pan kolega Schnellhardt se hlásí, pak ještě dále. Prosím, Horste, máš slovo. Děkuji, bylo to velice zajímavé. Chtěl bych se zmínit o jednom tématu. Jedná se o informacích pro veřejnost. Bylo tady mnoho řečeno a samozřejmě je to široká paleta, která v podstatě sahá eh, z jedné strany až úplně na druhou stranu. Tady jsme se slyšeli dotaz, eh, jak to tedy vlastně vidí také spotřebitelé, jak to vidí svazy. Jsou tady určité záležitosti, určitá eh, zařízení, která by měla být financována. Někteří s tím mají také určité potíže a eh, oznamování veřejných záležitostí se je založeno na určitých pravidlech, ale pokud jde o to, jak tady eh, vlastně posuzovat eh, podvod a pochybení, že je to třeba rozlišovat. To je jasné, to také chápu. V podstatě pod, podvod by měl být veřejně stíhán, ale pochybení, to je taková určitá otázka. Uh, já samozřejmě nechci eh, každý podnik generálně podezřívat z toho, že se dopouští podvodů a proto také generální zveřejnění výsledků kontrol považuji za velice nebezpečné a může to vést také k ohrožení celého podniku. To s vámi souhlasím, ale kde je ta hranice? Kde je dovoleno úřadu nebo kontrolorům zveřejnit to, co by podnik ohrožovalo, protože samozřejmě to podniky ohrožuje. A když teď bylo řečeno, škoda, že tady kolegyně již není, že ten systém eh, vedl v Dánsku k menšímu počtu otrav. Tady v Německu taky nemáme žádné otravy, nevidím tady žádné souvislosti s těmi otravami, s těmi klíčky a podobně, ale když eh, si myslím, eh, že by bylo dobré, abych si vyslechl i váš názor na to, eh, jak eh, to vidíte vy, když by ten systém byl zaveden? Ano, oddělit pochybení a podvod, zveřejnění ano či ne. A pak ještě ta otázka kontroly, to je hned druhá otázka. Jestliže jste kontrolováni, přáli byste si více informací ze strany kontrolujících úřadů, jak byste určité věci mohli změnit, a nebo se také dotazujete na tyto informace, Eh, spolupracujete tedy s kontrolními úřady a pak eh, se eh, samozřejmě v té určité oblasti o těch výsledcích kontrol můžete dozvědět. Takže další dotaz, prosím. Linda McEvena, ano. Ráda bych se zaměřila na dvě oblasti. To, co říkala paní Víl, to znamená, jaké činnosti jsou pokryty tímto nařízením. Je to prodej masa, já se nedomnívám, že je to tedy pokryt to jako subjekty v masném průmyslu. A druhá otázka, hodně jsme hovořili o inspekcích v případě dovozu zvířat a také o četnosti eh, kontrol a o neohlašování. Eh, tady jsou velice četné inspekce každých pět let a to je mnohem lepší než eh, když jsou tyto kontroly oznamované. Děkuji, Brita Reimers. Ano, protože jsme si nyní vyslechli názory producentů. Mě by zajímalo, když se u vás provádí úřední kontroly, ať už to jsou podniky velké nebo malé, jak eh, moc to zasahuje do pracovních procesů, jaké eh, pracovní náklady přitom eh, nepřímo vznikají. To je třeba také zohlednit. Já vím, že když budu pracovat jako zemědělec, musí mít každý den v hlavě veškeré zákony, musím je respektovat. Když jde e, o nějaký podnik, tak je tady jedna osoba e, zodpovědná za specifickou záležitost a víc od nich kontroloři neočekávají. Proto jsou tu různé počty kontrolorů a když o tom hovoříme, měli bychom zohlednit i tuto oblast, jaké nepřímé náklady v podnicích vznikají. A Eh, jak eh, dopady to má. Myslím, že by to bylo také dobré. Děkuji i za tuto otázku a už se zřejmě nikdo eh, nehlásí o slovo. Já bych navázala také jednou otázkou. Celé od poledne se tu dohodujeme o financování těchto kontrol a právě také zaznělo, myslím, že to řekl pan Borelo, že bychom měli rozlišovat mezi kontrolami, které mají hospodářský úspěch a ostatními kontrolami. Já jsem se dlouho trápila touto otázkou, co tím myslíme, jaká kontrola vede k ekonomickému úspěchu. Když slyším pana Calderola, eh, například eh, podnik na zpracování masa. My si přejeme všichni bezpečnost produktu, ano, ale kde je ta kontrola s ekonomickým úspěchem? A potom hovořil pan Bilony, a on zase informoval o kontrolách v oblasti osiv a já jsem si řekla, ano, to jsou kontroly, které mají ekonomický přínos, protože řekneme, máme certifikované osivo, potom jsou tyto podniky eh, na předním místě na trhu a potom jsou zase jiné typy eh, kontrol. Je to ta vlastní certifikace, tak eh, to mě zatím napadl otazník a já bych se chtěla zeptat, to také tak vidíte. Mám tedy osivo, které je certifikované a uvádím ho na trh. Tato kontrola je tedy zárukou, že budu mít dobrou pozici na trhu. Když to osivo nebude v pořádku, bude obsahovat eh, viry nebo jiné zárodky, tak ho nebudu moci na trhu prodat, takže zatím stojí zájem eh, ekonomický zájem na těch kontrolách a zájem i o vlastní kontroly, takže při diferenci diferencová, tolik k diferencování kontrol. Potom bylo skonstatováno, že je v zemědělství opravdu velmi mnoho malých podniků a ty jednotlivé kontroly e, pro ně znamenají opravdu velkou zátěž. Já jsem tenkrát byla spravodajkou e, pro trvalé e, využitel, využitelnost pesticidů. No, předkládají se e, e, různé e, důkazy trvalé udržitelnosti a v zemědělských usedlostech se provádějí kontroly a to představuje náklady. Jak se to dá také koordinovat. Britta Reimes říká, že každý je odpovědný za specifickou část, ale teď se obracím zase ke komisi, musí tu být přece nějaká možnost, jak to koordinovat, eh, kdy eh, bude skoncertováno, to již bylo zkontrolováno a není třeba provádět další kontrolu. Takže to jsou otázky, jak lépe eh, řešit toto téma koordinací Horč, Horst Schnellenberg by chtěl k tomu něco říci. Já musím položit jasnou otázku Evropské komisi. Jistě finance jsou problémem, jak orgán zjistí náklady, které Eh, výši poplatku, které pokryjí ty náklady. Eh, přece eh, kontrola bude stát tisíc eur. Jak to tedy bude v jiném podniku? Tam to bude 500 eur, pokryje ty poplatky, náklady, bude se to zjišťovat u každého subjektu separátně, anebo pro nějakou oblast, nebo pro nějakou zemi, kdy řekneme, Tady je to e, tisíc, na to se musí vydělat a e, to by si ty podniky musely tedy e, tou kontrolou vydělat na ty náklady. A tady to je pro mě problém. Jistě můžete o tom ještě déle přemýšlet vy nebo i komise. Já bych chtěla udělit slovo zástupcům posledního panelu a prostě v tom pořádku, jak vystupovali. Pan Calderone. Děkuji za tyto otázky. Nejprve tedy k tomu rozlišení eh, podvodu a pochybení nebo porušení pravidel. Existuje tady systém včasného varování, a sice v tom smyslu, že potravinářské podniky a kontrolní úřady se potom dozvědí o eh, nebezpečí, že budou eh, nebezpečné potraviny uvedeny na trh. Především eh, pokud jde o ta krmiva eh, a také o eh, jedná se také o neúmyslné porušení pravidel a také o podvod. Z bezpečnostních důvodů je třeba rozlišovat, jaké informace dostaneme a to můžeme použít i pro ty účely, které nejsou v souvislosti s bezpečností potravin. Skandál s koňským masem nebyl problémem nějaké bezpečnosti potravin, byl to čistě problém podvodu na spotřebitelích. Jak už bylo řečeno, pokud jde o maso, tak tam máme jednotlivé kontory už na jatkách, vždy je přítomen veterinář a existuje tady příslušné sanitární razítko, což je záruka úřední kontroly pro další výrobní kroky, pro zpracovatelské podniky máme také silné kontroly a ve všech těchto případech existuje zcela jasné osvědčení. Podniky, které jsou zpracovatelskými podniky, musí být registrovány, musí mít toto osvědčení, takže je zcela jasné, že došlo k té úřední kontrole a to se dá prokázat. Transparentnost kontrol, ta je nám samozřejmě kdykoliv vhod E, to ovšem neznamená, že bychom měli být o kontrolách, o kontrolách předem informováni. To samozřejmě ne. A pak ještě výjimky pro malé a střední podniky podle definice toho nařízení. Máme tady různé firmy, které jsou v členských zemích a jsou to opravdu ty malé mikropodniky. Ovšem je třeba se na tou výjimkou velice důkladně zamyslet eh, E, vlastně e, ten podnik někdy není schopen ty náklady pokrýt. Já už jsem řekl, že v Itálii jsou náklady na kontroly opravdu značné a když z toho výjmeme ty malé podniky, tak e, budou ty náklady rozděleny pro mezi menší počet podniků, což by samozřejmě nebylo spravedlivé. Potom kontroly s ekonomickým efektem. V našem případě tedy Nemáme zatím žádnou jasnou definici. Pro nás, pro výrobce masa, to znamená, že my jsme na kontroly zvyklí. Jsou to předepsané úřední kontroly, které jsou určeny především pro vývozy do, cizích, do třetích zemí. Pan Biloni, prosím, bude hovořit italsky. Due punti del costo dei budu hovořit o dvou věcech. Jednak o nákladech na kontroly a o přidané hodnotě pro e, osivářské podniky. Náklady na kontroly pro tyto podniky e, jsou, eh, nebo odpovídají objemu eh, produkovaných osiv. Je tady málo fixních nákladů nebo stálých nákladů. Teď hovo, hovořil jsem o řetězci kontrol v tomto sektoru a eh, ty náklady jsou buď za tunu nebo za kilogram. Takže v podstatě jsou proporční. A principu se nám nezdá, že malé a střední podniky by byly nějak poškozené. Myslíme, že ty náklady jsou dobře rozdělené a že eh, prostor je i pro malé a střední podniky. A také si myslíme, že pokud jde o kontroly eh, v celém sektoru OSIF, eh, ty kontroly jsou spravedlivé a Eh, vyvážené. Kontrolovaná osiva mají hodnotu. My si myslíme, že neexistují, že ne, není dostatek informací, nebo lépe řečeno, že informace, které se týkají kontrol, se nevyužívají ani eh, v sektoru zemědělství, ani je nevyužívají spotřebitele, protože eh, osiva, která prošla kontrolou, by mohla být třeba hodnocena jinak. Takže jak zemědělský sektor, tak spotřebitele se domníváme, že by bylo dobré informovat o eh, kontrolovaných osivech, eh, tak, aby se vědělo, co je zaručeno, co má jistotu eh, pro, eh, nebo co, co je bezpečné pro stůl spotřebitele. Takže my eh, sice pracujeme na soukromém sektoru, ale byli bychom rádi, kdyby byly normy, které by umožňovaly šířit informace, které se týkají kontrol našich osiv, protože je to pro nás určitý náklad a samozřejmě by to bylo pozitivní pro celý sektor i pro, pro eh, spotřebitele. No, děkuji. Rád bych navázal na předchozího řečníka. Je třeba se zaměřit na spotřebitele. Uh, jeho zájmy, ale já eh, bych chtěl především informovat zemědělce. Je to velmi mnoho informací, velmi mnoho právních ustanovení a všichni hovoří o tom, že je třeba vysílat kontroly do zemědělských podniků, ale nikdo neřekl, jak šířit tyto informace a instrukce, jak by zemědělské podniky měly implementovat novou legislativu. Abych navázal na otázku paní Klas, která se týká eh, křížové schody podle mého vnímání hovoříme o dvou různých věcech. Tady je tedy eh, ten legislativní balíček a o jeho využívání v zemědělství. Týká se to tedy eh, striktně bezpečnosti potravin. Tato legislativa se eh, netýká jenom eh, této oblasti, ale také, jak ochránit zvířata a rostliny na farmě, aby se z nich mohlo mohli vyrábět bezpečné potraviny. Proto stále hovoříme o bezpečnosti potravin a příslušné legislativě. To jsou tedy tyto dvě věci. A e, jak je možné tedy kontrolovat všechno, jak může e, jeden inspektor kontrolovat vše. Já na to mohu jenom odpovědět, jak může e, implementovat zemědělec všechno. Já se domnívám, že řádně vyškolený inspektor by měl být schopen provádět tyto kontroly. A k otázce paní Reimer, která se ptá na nepřímé náklady, které vznikají v souvislosti s kontrolami. Já vám neřeknu žádná čísla, ale jenom jaká je zatím filozofie. Je odlišná situace v podle toho, co se kontroluje. Zda eh, je to kontrola dokumentů, tak to není žádný eh, problém, když se kontroly provádějí eh, mimo období sklizně. A pokud je to tedy kontrola procesů, tak je třeba přijít v době s sklizně, kdy jsou všechny stroje v provozu a to je obrovský rozdíl. E, já e, e, jsem v kontaktu s dvěma tisíci zemědělskými podniky a když se dostanete do době plné sklizně a požadujete provedení kontroly dokumentů nebo hodnocení, tak je možné, že eh, ten zemědělec trochu zervózní. Eh, problémem není ta kontrola, ale její eh, načasování, ať je ohlášená nebo neohlášená. Je třeba, aby i druhá strana byla empatická a přistupovala tedy k tomu načasování období roku. Já si nedovedu představit, představit, že by eh, naši eh, zemědělci měli nějaké eh, námitky proti kontrolám mimo hlavní produkční období. A tady máme také tu obci, kdy Eh, inspektor kontroluje inspektora. Eh, nevím, jestli znáte eh, belgický systém obce dvě. když budete postupovat velice rychle, tak je možné zvažovat tedy tento systém tématem obce 2. Děkuji. Ještě tu zůstává nezodpovězená otázka, jak zjistit náklady a co pokryje ty náklady. Je to otázka na komisi. Děkuji, eh, paní předsedkyně, za tuto otázku. Takže po té krizi s koňským masem jsme se dotazovali, jak to tedy zvládly členské státy právnicky s těmi obchodníky, protože existovali obchodníci, kteří byli hluboce zamotáni do tohoto skandálu a byli vlastně takoví, ale kteří seděli doma za počítačem a pracovali tímto způsobem. Pak je kontrola velice obtížná, pak jsou obchodníci, kteří spolupracovali s mrazírnami. Tam se dala ta kontrola provést lépe, jednodušeji, především tehdy, když národní inspektoři eh, viděli tyto mrazírny jako něco, kde se toho tolik neděje. Eh, především se jednalo o dodržování příslušné teploty. Jestliže se jednalo o teplotu minus 18 stupňů, tak stačí jedna kontrola ročně. To byl takový názor. Bohužel je třeba konstatovat, že obchodníci, kteří spolupracovali s mrazírnami, v těch mrazírnách přepakovávali to maso, patřili ho novými etiketami a to je to, co je zakázáno. To samozřejmě není žádná normální situace. Takovýto obchodníci musí být certifikováni. A jestliže pracuje jenom doma s počítačem, tak se musí registrovat. V každém případě ovšem je potřeba mít příslušné personální zdroje na provádění kontrol. A jak už bylo řečeno, je to velice obtížné v případě, že ten obchodník pracuje doma s počítačem. Teď tedy otázka, eh, která tady padla ze strany pana Schnellharta. Jak se zjistí ty náklady? V Německu je zvláštní situace, podobně tomu bylo ve Španělsku a v Itálii, pokud jde o ten federativní systém. Příslušné úřady musí vypočítat eh, celkové náklady, které platí pro inspekci místo, vozidlo, vzdělání, školení a tak dále a tak dále. A toto všechno musí být vlastně pokryto na základě eh, hodinové mzdy pro kontrolu. Jestliže máte nějaký malý obchod, kde se prodávají sendviče a kde by se ta kontrola měla provést během jedné hodiny, tak se to samozřejmě nekryje se stejnými poplatky ve firmě, kde se vyrábí eh, nebo zpracovává maso a pracuje tam daleko větší počet eh, pracovníků a zpracová se tam větší počet mas, větší množství masa. Samozřejmě je potřeba mít určitý čas na výpočet těchto vzniklých nákladů. Také platy inspektorů, to je velice obtížné. V severní Evropě mají inspektoři jiné platy nežli na jihu Evropy. A proto nechceme navrhovat žádné jednotné poplatky, žádnou hodinovou sazbu, například 50 euro za hodinu pro celou Evropu. Ne, bylo nám řečeno, nechte nás to eh, přizpůsobit národním nebo lokálním zvyklostem. My potřebujeme eh, flexibilitu, ale všechno je potřeba do určité jeho míry ujednotit. Systém, který navrhujeme, je tedy tento. Velké podniky přece nemus, nesmí platit nebo neměly by platit za mikropodniky, ty by měly být financovány z velké, ze státního rozpočtu. Neznamená to, že by tedy velké podniky měly platit více, protože 90% jsou ty mikropodniky nebo malé podniky. A tam by ta inspekce měla být financována ze státního rozpočtu. Samozřejmě, Musíme zohlednit státní dotace. Mikropodniky neměly by mít žádný dodatečný eh, benefit z takovéhoto státem financovaného systému. A teď tedy k vaší otázce, paní předsedkyně. Koordinace, kontrol v zemědělském podniku, to tady bylo zmíněno několikrát, i pan Petrs to například zmiňoval. Jedná se nám o následující. Národní eh, kontrolní úřady by se měly lépe dohodnout, když jde o to, eh, jak tedy zaměstnat různé inspektory těmito různými tématy, když je vysílají na ty kontroly. Nemělo to by to vypadat tak, že by každý týden přišel nějaký nováček, který by kontroloval, nebo nějaká nová kontrola, která by specifické aspekty příslušného podniku kontrolovala. Chtěli bychom, aby se národní kontrolní orgány domluvily. To je jedna ze zásad nového nařízení. A cílem je, aby eh, se tady hovořilo o tom, že bude jenom jedna inspekce ročně, jak to tady zmiňoval pan Petrs, protože zemědělci jsou kontrolovány mnohokrát a to samozřejmě je pro ty zemědělce velice obtížné. Jsou tady kontroly v rámci společné zemědělské politiky. Předtím, než se mohou dostat dotace, pak je třeba prověřit, zda se dodržují všechna pravidla v oblasti zdraví zvířat, používání pesticidů a tak dále a tak dále. Jsme toho názoru, že tato nová úprava nám nepřinese příliš nového, jak už bylo řečeno, ale pan Peters eh, by měl vědět, že eh, zemědělci musí všechna pravidla dodržovat, pokud je o pesticidy a zdraví zvířat, tak to už dělají. Děkuji za tuto poslední odpověď. Srdečně děkuji za toto slyšení. Probrali jsme celou řadu otázek, některé zůstaly ještě otevřené, některé se objevily nově. Chci poděkovat všem kolegům, chci poděkovat panu zpravodaji, eh, panu Pirilovi a panu Schnellhartovi Šoltesovi, kteří také spolupředsedovali dnešnímu odpolední. Děkuji všem přednášejícím a chci poděkovat především eh, panu eh, Kliučinskasovi eh, za jeho velice podnětný eh, příspěvek. Budeme v dalších týdnech a měsících o tomto tématu dále diskutovat a doufám, pane kolego Prio, že dospějeme k dobrému výsledku. Začátkem listopadu bude předložena zpráva a bude na konci listopadu znovu diskutována a v lednu příštího roku o tom budeme hlasovat v našem výboru. Ještě jednou děkuji také tlumočník pracovníkům, protože už udělali nikoli přesčasové hodiny, ale přesčasové minuty. Všem srdečně děkuji a přeji vám šťastnou cestu domů. Naschledanou.